We start the meeting uh, today, uh, and uh, we'll start by welcoming our guests. Dobré ráno, takže začneme dnešní zasedání. Já bych ráda přivítala mezi námi naše významné hosty, v první řadě pana ministerstva školství a zaměstnanosti, ministrní pro sociální dialog, ochranu spotřebitele, a občanské svobody a ministra pro rodinu a sociální solidaritu. Oni tu zastupují nové malcké předsednictví, které má velitě, velice kvalitní, ambiciozní agendu a jsou opravdu uh, Um, odhodlání uh, velice uh, se angažovat v sociální oblasti a proto jsme si je tedy pozvali do našeho výboru, do výboru pro zaměstnanost a sociální věci. A v první řadě bych tedy ráda předala slovo panu ministru školství a zaměstnanosti, panu Evaristovi Bartolovi. Já bych ale možná požádal pana ministra pro rodinu, aby pohovořil jako první. Ano, takže ministr pro rodinu a sociální solidaritu, pan Faruj. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat všem poslancům, kteří se sem dnes dostavili a všem pozvaným hostům posledních eh, několik desítek let v Evropě bylo znamením naděje, prosperity a míru. Podařilo se nám dosáhnout, eh, splnit ty vizionářské cíle, které začaly od samotného počátečního projektu otců zakladatelů. Možná ne všichni úplně eh, doufali, že tedy tento projekt by se mohl někdo naplnit. No a když si připomínáme 60. výročí eh, tohoto eh, panování tohoto projektu, tak nejmenší země Evropské unie, tedy Malta, drží předsednictví. No a v tuto chvíli tedy tak nějak zhrnujeme, analyzujeme, co se nám podařilo dosáhnout za těch 60 let a snažíme se předat našim občanům to sdělení o všech těch výdobytcích, o tom, čeho jsme dosáhli. A to je opravdu také dobrá příležitost, abychom se začali dívat i e, kupředu, Potřebujeme využít eh, tohoto eh, momentu, této chvíle, potřebujeme pokračovat eh, v tom, co děláme a zejména se přiblížit občanům. To znamená sdělovat efektivním způsobem ta efektivní opatření, která nám umožní poskytnout lepší příležitosti našim občanům, aby opravdu pochopili, že mohou dosáhnout toho, po čem toučí. A e, tento vývoj samozřejmě zanechal významné e, stopy ve e, všech nás a opravdu musíme v naší práci pokračovat. Nicméně občané v poslední době na nás apelují, a v posledních e, letech se e, ta e, situace v Evropě v některých místech trochu zhoršila. My tedy musíme pokračovat v budování, posilování tohoto projektu. Takže my, jakožto rada, doufáme, že můžeme počítat s vámi, členy parlamentu, abychom vybudovali Evropskou unii jako silnější subjekt a uvědomujeme si, že šest měsíců je krátká doba, ale i tak jsme ambiciozní, abychom opravdu prosadili ten evropský projekt. I přesto, jaké jsme si stanovili cíle, se snažíme být realisti a uvědomujeme si zároveň, jaké jsou naše cíle mm, hovoříme s ostatními protěžky, myslím, že jsme pro ně kvalitními partnery a stejně tak eh, se tedy setkáváme s i v Evropským parlamentem v rámci ducha spolupráce a um, upřímné spolupráce. Několik ministrů, stejně tak eh, premiér eh, se zúčastnili kontaktu s vašimi poslanci. Uvědomujeme si význam vaší sněmovny. Vy jste přímý zástupci evropských občanů a v podstatě jste tu proto, abyste vytvářeli legislativu v našem zájmu. My eh, tedy v tuto chvíli s hrdostí můžeme říct, že čestně přebíráme tento post vedení Evropské unie a doufáme tedy, že tak nějak znovu nakopneme tu sílu. Mm, v Evropě budeme pokračovat v jejím budování a to za e, pomoci a spolupráce se všemi zúčastněnými stranami. Máme tu několik projekt, e, priorit jako mm, migraci, jednotný trh, e, sociální inkluzi a zahraniční záležitosti. Opravdu jsme přesvědčeni, že e, naši občané se totiž obávají, že by tu mohla být postižena určitá místa v našem projektu. Já v mém projevu nebudu zacházet do podrobností, ale pokud mi dovolíte, paní předsedkyně, pohovořím o našem pracovním plánu a konkrétně které jsou i e, středobodem zájmu vašeho výboru. Ještě v první řadě ale chci poblahopřát vám a panu Hendelovi vašemu předsedovi za jeho opětné zvolení a, a nově e, zvoleným místopředsedům e, také přeji velice plodnou práci. Paní předsedkyně, já bych chtěl ocenit Ehm, tady ten postoj výboru EMPL za to, že nám umožňuje, abychom zde pohovořili o pracovním programu v sociální oblasti. Předsednictví rady eh, si uvědomuje, že toto je opravdu výzva a zároveň příležitost pro Maltu, když eh, jsme opět předsednickou zemi. Eh, my už jsme již zapracovali na přípravách, stanovili jsme si cíle a pokusíme se tedy tyto cíle splnit a dosáhnout opravdu podstatných výsledků. V rámci našeho předsednictví jsme samozřejmě spolupracovali i s předsednickým triem a vypracovali společný program. Tímto chci eh, vyjádřit vděčnost našim předchůdcům, tedy nizozemskému a slovenskému předsednictví, za to, jak eh, byli eh, úspěšní ve všech jejich iniciativách a my doufáme, že budeme následovat. V programu předsednictví rady si klademe otázku, jak my můžeme zajistit, že tedy eh, naše práce bude nejen přínosná pro členské státy, ale že ty její přínosy opravdu půjdou až k evropským občanům. Týká se to tedy o všech témat, která jsou velice blízká našim občanům a zároveň se budeme snažit tedy konsolidovat toho solidárního ducha Evropy, solidární Evropu. A určitě to není náhoda, že jedna z těch priorit malckého předsednictví je um, bod sociální inkluze. Opravdu prostřednictvím tohoto se budeme snažit podpořit, posílit inkluzivnost na všech, ve všech sférách na zasedáních mezi eh, maltskými ministry a sborem komisařů v Bruselu a i před několika dny ve Valetě jsme si utvrdili, jak je důležité sociální odvětví jak pro komisaře, tak pro maltskou vládu. Nyní máme tedy příležitost opravdu, eh, jak si mm, na tom kvalitně zapracovat. Je tu celá řada důvodů, proto, proč toto téma bylo zvoleno. V první řadě proto, že jsme přesvědčeni, že ekonomický růst a sociální pokrok jdou ruku v ruce. Není to tedy náhoda, že malcká ekonomika rychle narůstala v posledních letech, nicméně na druhou stranu nezaměstnanost se zároveň postupně snižovala na nejnižší eh, historickou míru. Jsme přesvědčeni, že pokud budeme pokračovat v takové politice, tak se členské státy eh, dokážou mm, zbavit vysoké míry nezaměstnanosti a snižovat riziko chudoby a sociální exkluze. A opravdu Ehm, pokud se vyplatí ta naše práce, přinese své plody, snížíme nezaměstnanost, snížíme výdaje na podpory v nezaměstnanost a to je významné. Je to také velice důležité vzhledem k tomu, že se nacházíme v pokrizovém období. Členské státy by měly pokračovat ve svém úsilí, posílovat ekonomický růst a udržitelnost a zároveň musí řešit negativní dopady na krize na život obyvatelů. A ještě více, ta naše práce by měla být napojena na plnění cílů strategie Evropa 2020. Tam mezi jinými je cíl vytáhnout víc než 20 milionů lidí z chudoby a ze sociální exkluze. Otázka tedy toho, abychom kvalitně pracovali, je důležitá a týká se všech sociálních dimenzí a ty mají přímo či nepřímo právě dopad na spojení cílů strategie 2020, tedy zajistit pravidelné příjmy, snížit nezaměstnanost, to je právě důležité proto, abychom zbavili obyvatele chudoby v tomto boji proti chudobě je zaměstnanost právě tou nejvyšší kartou a proto eh, ty dávky jsou takovou bezpečnostní sítí pro jednotlivce, zejména pro ty, kteří jsou opravdu nejzranitelnější eh, v, eh, ve společnosti, aby nespadli do těch nejnižších oblastí, tak bychom jim neměli zabraňovat v tom, aby se aktivně snažili zapojit do pracovního trhu členské státy zavedly celou řadu reform, aby byla práce atraktivní a povzbuzují zaměstnanost mužů a žen, aby se tedy snažili aktivně hledat práci. Některé země zavedly i pozitivní pobídky, aby překročili tedy ten rozkol mezi e, podporou a nízkými platy. Takové iniciativy e, si kladou za cíl snížit nezaměstnanost chudoby, a sociální exkluzi. Povzbuzují také větší zapojení žen, lidí s nízkými kvalifikacemi a postižených občanů. Na druhém, při druhém dni zasedání EPSKA se bude právě hovořit o té závislosti na benefitech. A je třeba tedy zdůraznit to, že práce se vyplatí. Věnujeme tedy těmto politikám pozornost. Je třeba tedy šířit si e, tyto e, praxe a nejlepší postupy mezi členskými státy. Co se týče pilíře pro sociálního práva, to je e, takový důležitý referenční rámec pro screening zaměstnanosti a výkonnosti sociální oblasti. Stanovuje tedy celou řadu základních principů, aby mohl podporovat fungující a spravedlivý trh a sociální, systémy sociálního zabezpečení mezi členskými státy. Tento dokument obsahuje předběžné náhledy komise. Tam máme takových 20 politických oblastí, které ten pilíř může pokrývat. Je důležité ale mít na paměti, že tento dokument byl podroben veřejným konzultacím a ty probíhaly až do konce minulého měsíce konference zorganizovaný na, v, komis, um, v Bruselu za několik dní bude lépe definovat budoucnost tohoto pilíře. Jako následek eh, té konference pak budeme mít výsledný dokument zveřejněný v březnu tohoto roku. Tam uvidíme tedy, jaké jsou nezbytné změny toho pilíře, to bude výsledek těch veřejných konzultací. A mm, dále, abych zhrnul ty nejdůležitější aspekty, to bude právní základ a také účast ze strany členských států. Naše předsednictví se bude snažit podporovat diskuze na úrovni rady o také legislativě ve, e, ve věci přístupnosti. Tady máme stanovené cíle a přejeme si je plnit. Tedy eh, návrh tady tohoto aktu o přístupnosti si bude vyžadovat určité základní požadavky pro základní tedy produkty a služby, abychom umožnili všem občanům aktivně se účastňovat na e, životě v občasno, ve společnosti. Uvědomujeme si, jak je to, to téma tedy důležité, zatím tedy ještě probíhají diskuze. Samozřejmě, že určitého pokroku již bylo dosaženo i o jiných aspektech tohoto návrhu, i, i když tedy nebyly příliš problematické tak je důležité, abychom věděli, jak na to nahlížejí členské státy, proto se připravuje ze strany slovenského malckého předsednictví dotazník, byl rozeslán v prosinci všem delegacím, no a ten feedback, který obdržíme prostřednictvím konzultací v průběhu tohoto měsíce nám napomůže právě lépe připravit náš návrh. A jsme přesvědčeni, že dojde ještě k dodatečnému pokroku na úrovni rady v průběhu našeho předsednictví předsednictví. Ten eh, návrh, který nedávno zavedla eh, komise, ohledně eh, konkrétního legislativního textu z roku 2009, který se týká koordinace systému sociálního zabezpečení, by měl právě aktualizovat naši legislativu a bere v potaz právě i naše eh, návrhy na změnu, tedy aktualizovat situaci na základě nedávné judikatury eh, soudního dvora vzhledem k tomu, že některé systémy ještě nefungují úplně řádně. Takže je zapotřebí i e, tyto texty změnit. To znamená, mělo by to vést k modernizaci stávajících pravidel a zavede se také větší právní jistota, což je důležité pro občany. Také dojde k spravedlivější distribuci e, finanční zátěže a jak si pravidla budou i lépe prosaditelná. Zahájíme tedy diskuze o tomto návrhu, konkrétně o tématu rovného zacházení a také vysílání. A doufáme, že se nám podaří dosáhnout nejširšího konsenzu v těchto eh, tématech návrhu. No a na závěr maltské předsednictví také zajistí, že Rada EPSCO společně s dalšími důležitými formáty na Radě pokračování procesu evropského semestru a to tedy v průběhu až do Evropské rady v červnu. Doufáme tedy, že budeme pracovat tak, aby v té sociální oblasti v několika týdnech a měsících ta práce přinesla pravdové plody. Těším se na, na naši spolupráci a na vaše případné otázky. Děkuji thank you. Děkuji, pane eh, Faruja. A nyní bychom udělili slovo paní Tali. Máte slovo. Nejprve bych chtěla poděkovat eh, poslancům za jejich práci a úsilí ve snaze přiblížit Evropskou unii občanům. A co jiného je zajímavější pro spotřebitele než zdraví a bezpečnost. Takže zdraví a bezpečnost na pracovišti je jednou z priorit našeho předsednictví v rámci portfolia pro sociální záležitosti. Předsednictví tedy bere na vědomí sdělením Eh, s názvem eh, Zdravější a bezpečnější práce pro všechny eh, a je to tam tady spojené s modernizací oblasti bezpečnosti, bezpečnosti a politiky v oblasti bezpečnosti. Rada také souhlasí s tím, že komis se přijala závěry refitu, pokud jde o směrnice v oblasti zdraví a bezpečnosti. Budeme i nadále pracovat na celkové struktuře výdobytků v oblasti oblasti zdraví a bezpečnosti a budeme se zaměřovat na směrnici eh, zaměřenou na cíle, eh, která bude dále doplňována specifickými směrnicemi. Myslíme si, že tento přístup je efektivní pro tuto oblast. To, že komise přijala hodnocení REFIT, to je vítaná novinka pro členské státy, zejména ty, eh, které tyto věci propagovaly v oblasti eh, bezpečnosti při práci a zdraví při práci. Eh, Chceme spolupracovat s komisí, abychom identifikovali, odstraňovali a aktualizovali zastaralá pravidla a zaměřili se v našem úsilí na zajišťování lepší a širší e, ochrany a aktualizace pravidel v oblasti zdraví a bezpečnosti. Musíme také lépe chápat e, problémy, kterým čelí malé a střední podniky, pro které je náročné, aby zůstaly um, v souladu s pravidly eh, pro zdraví a bezpečnost. Vítáme eh, druhou eh, verzi těchto pravidel, které komise tento měsíc předložila. Budeme iniciovat různé diskuze na radě, abychom právě jednali o těch sedmi karcinogenních látkách, které komise navrhuje. Chceme, eh, komise chce dosáhnout obecný přístup v červnu 2017 na radě EPSCO, tak, aby, byla, aby bylo možné dále jednat s Evropským parlamentem eh, za estonského předsednictví. Další důležitý milník o který eh, předsednictví usiluje, je schválení návrhu zprávy o karcinogenních látkách, o té první sadě těch návrhů eh, v Dubnu a ta dohoda by potom zahájila trialogy mezi Evropským parlamentem a komisí a námi. Mm, revize eh, o statutu pracovníků je pro nás eh, také důležitá a je pro nás důležité, jakou roli hrají vyslaní pracovníci na vnitřním trhu a pokusíme se nalézt kompromis k textu, tak aby byl snadno eh, čitelný pro pracující i průmysl chceme dosáhnout kompromisu, tak aby, ten, eh, tak aby to bylo přijatelné a abychom zaručili vývoj eh, svobodného vnitřního trhu pro, i pro ty nejzranitelnější pracující ve společenství. Jsme přesvědčeni, že v rámci tohoto procesu musíme zajistit eh, zájmy pracujících a nesmíme bránit fungování vnitřního trhu a svobodě poskytovat služby napří a mm, práci napříč hranicemi jsme se dohodli na původních eh, diskuzích, které by se zabývaly nejcitlivějšími prvky vysílání pracovníků, pokud jde o odměny a, a, a eh, eh, sub, smlouvy. V tuto chvíli tady Eh, jednáme na bilaterální úrovni s členskými státy, se sociálními partnery a s průmyslem, eh, protože to jsou hlavní eh, hráči, kteří tady musí zvládat tyto náročné výzvy. Pokusíme se řešit požadavky členských států a sociálních partnerů a také jejich obavy a doufáme, že se nám podaří pokročit. V nadcházejících dnech předsednictví eh, se pokusne, pokusí navrhnout kompromisní text a pokusíme se nalézt společnou půdu pro dohodu na radě. Budeme sledovat práci Evropského parlamentu velice bedlivě a budeme se těšit na další spolupráci v této záležitosti. Pokud jde o revizi směrnice o financování agentur, tak na posledním zasedání Rady EPSCO v prosinci 2016 byla dosažena dohoda na obecném přístupu Eh, v rámci tří návrhů, které se zabývají eh, decentralizovanými eh, trojstrannými agenturami a, a vlastně jsme to pojali jako určitý balíček, protože většina toho textu je identická. Vytvořili jsme si takový modus operandi a byly usnadněny diskuze za slovenského předsednictví a my nyní chceme pokračovat stejným způsobem. Chceme úzce spolupracovat s Evropským parlamentem na těchto agendách a posuzujeme Evropský parlament, aby dosáhl požadovaného pokroku na těchto věcech, tak abychom se mohli v blízké budoucnosti všichni eh, dohodnout eh, interinstitucionálně. Další prioritou našeho předsednictví je sladění práce a života rodinného. V tomto ohledu se těšíme na návrh Evropské komise o vyvážení pracovního soukromého života. Tato iniciativa by měla zmodernizovat současný a politický rámec, a, tak abychom přizpůsobili legislativu realitě na trhu. Rodiče s dětmi anebo pracující se závislými příbuznými by měli mít eh, lepší možnost vyvážit eh, pracovní povinnosti a eh, rodinné. To nám umožní dosáhnout lepší výsledky, pokud jde o lepší, tedy lepší sladění těchto věcí, protože toto hraje důležitou roli také pro ženy a proto, aby byly odstraňovány překážky pro ženy v nacházení pracovního místa. Zastoupení žen ve správních a řídicích radách podniků bylo zatím blokováno po mnoha let a nedařilo se tuto věc řešit. Malské předsednictví je přesvědčeno, že členské státy by měly uznat, že je velice eh, důležité eh, splnit tyto cíle, cíle tohoto návrhu. Tady je potřeba, aby ženy byly rovnoměrně zastoupeny v řízení firem. Je potřeba proto mít koordinovaný rámec na evropské úrovni. Předsednictví bude spolupracovat členskými státy, aby dosáhlo tohoto cíle. Pokud jde eh, o eh, zvyšování dovedností žen a mužů na pracovním trhu a o zachování rovných možností pro účast mužů a žen na pracovním trhu, to jsou věci, které jsou i nadále důležité. Vytvořili jsme politické rámce v Evropské unii v minulých letech pro například genderovou rovnováhu a angažujeme se v tomto směru, abychom podpořili účast mužů i žen e, na společném trhu. Ale e, ty nástroje zatím nevy, Mm, nepřinesly ty žádané výsledky a studie ukazují, že i nadále tady existují na trhu velké výzvy. Ženy v současnosti i nadále čelí vyššímu riziku nejisté práce a, a Ženy s nízkou kvalifikací mají větší pravděpodobnost, že budou mít horší práci než muži. My si myslíme, že tady je e, potřeba usnadnit eh, integraci žen a mužů na pracovním trhu a eh, podporovat jejich eh, kvalifikaci nebo jejich větší dovednosti. Takže se chceme věnovat právě zvyšování kvalifikace mužů a žen prostřednictvím závěru rady, které budou diskutovány v první polovině mackého předsednictví. Naším záměrem je, aby tyto závěry rady byly přijaty na radě EPSCO. Děkuji. Thank you very... Děkuji vám. A nyní tedy dostane slovo pan Bartolo, ministr školství a zaměstnanosti. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení kolegové. Jako malské předsednictví se těšíme na naši vzájemnou spolupráci. Budeme spolupracovat ve velice zásadních oblastech. Budeme usilovat o to, abychom mm, se dostali k milionům marginalizovaných lidí, které máme v Evropské unii, kteří jsou různého věku a trpí. A my dnes žijeme v těžkých dobách, kdy velké síly se se snaží reprezentovat Evropskou unii a její projekt jako problém, ale naším úkolem je ukázat světu, že Evropská unie je součástí řešení, nikoli problémem. Samozřejmě občané ve svém běžném životě nediskutují o nějakých abstraktních eh, makropojmech typu fiskální, konsolidace, paktu stability a růstu nebo růstu HDP nebo o inflaci. Oni hovoří o tom, jak zaplatit eh, svoje složenky, kolik je stojí zdravotní péče, jak zajistit, aby měli důstojný život a důstojné bydlení. A to je ta eh, skutečná politika běžného dne, do které bychom se měli zapojit, protože pokud nyní dovolíme populistům ukázat, že jsou schopnější než my běžní politikové hlavního proudu, ať už jakékoliv politické orientace, pokud eh, dovolíme populistům, aby ukázali občanům, že dokáží zaangažovat eh, občany lépe než my, tak to bude znamenat mnoho problémů, které bychom měli řešit. Proto se těšíme na příští šest měsíců a na náš společný pokrok v souvislosti s Evropským pilířem sociálních práv. Eh, viděl jsem vaši velice zajímavou podnětnou zprávu a jsem rád, že jste dosáhli dalekosáhlého koncenzu v této věci, protože toto je velice důležitý dokument a nyní musíme tvrdě pracovat na tom, aby ta ty krásné principy, které tam jsou uvedeny, byly transformovány ve skutečnou politiku, která bude mít skutečné dopady na občany v jejich každodenním životě. A budeme vyvíjet maximální úsilí. Jedno z hlavních témat je téma práce a mest. Víme, že nezaměstnanost a nezaměstnanost mládeže je důležité problém, v dubnu 2017 bude Rada EPSCO, kdy budeme mít e, závěry Rady o zvyšování dovedností, zlepšování pracovní mobility a budeme rádi, když se do této činnosti zapojíte. Tyto tato témata se dotýkají také evropského semestru, týkající se e, pracovních míst a růstu. Věříme, že ekonomický eh, růst a sociální spravedlnost musí jít ruku v ruce. Nemůžeme mít jedno bez toho druhého. Budeme usilovat o implementaci specifických doporučení pro jednotlivé eh, státy a závěry eh, roční analýzy růstu a potom na Černové radě EPSCO v Lucemburku budeme pracovat na těch nových specifických doporučeních pro členské státy. Jak už jsem uvedl, nezaměstnanost mládeže a propagace možností, jak se zapojit do pracovního trhu, to je naše priorita. Iniciativa zaměstnanosti mládeže a záruka pro mládež, na tom budeme pracovat. Potom oblast investování do Evropy, modernizace do školství a evropská solidarita, to jsou téma, na kterých budeme pracovat a doufáme, že na, v únoru budeme mít v této věci některé závěry rady únorové rady zabývající se školství. Pilí sociálních práv, jak už jsem zmiňoval, ten je pro nás velice důležitý a potřebujeme vaši spolupráci, abychom prosazovali tento program společně a postarali se o jeho životoschopnost a účinky. Nedávno se konala konference, kde se prezentovaly výsledky konzultací a i v této oblasti musíme spolupracovat. To ukázala i konference pod tématem Společně kráčíme kupředu. Jsou různé věci, které třeba řešit na místní, regionální, vnitrostátní i evropské úrovni a musíme zde všichni spolupracovat tak, aby opravdu nastalo zlepšení v každodenním životě rodin a aby se řešily témata jejich každodenního života. To je z mé strany nyní vše, aby bylo možné také mít čas na diskusi. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. Děkuji, pane Bartolo, a děkuji vám všem třem za vaše úvodní slova. To nám výrazně usnadňuje kladení těch náročných otázek na vaši adresu. Nejprve dám slovo koordinátoru EPP, a to je David Kasa. Prosím, máte slovo. Děkuji vám a vítám ministry z Malty, z mé země. Bohužel musím konstatovat, že toto předsednictví je zastěňováno špatnou situací v naší zemi v souvislosti s korupcí. Transparency International eh, včera publikovalo statistiku, ve které je uvedeno, že toto je nejskorumpovanější vláda v historii naší země. No a nyní tady máme situaci, kdy ministři, a jeden z nich tady dnes sedí, vlastně na svém ministerstvu jsou velice ohroženi a vlastně sami také kvůli eh, této korupční záležitosti celý chod ministerstva ohrožují ukázalo se, že došlo k platbám velikých částek a jsou to všechno věci, které narušují reputaci naší země. A máme také jediného ministra v Evropě, který je zmiňován v Panama Papers. Vy zde nyní sedíte ve trojici a občané Evropy a Malty očekávají mnohem více od toho práva na transparentnost, které jsme jim slíbili. V tomto ohledu jim opravdu hodně dlužíme. Každý musí vědět, co se děje na Maltě, co se děje v zemi, která není předsedá Evropské unii. Mám tedy otázku na všechny tři ministry jak vidí tuto situaci, co si oni myslí, protože opravdu to je skvrna na čisté vestě předsednictví i naší země. Děkuji. Já myslím, že je důležité, abychom se zaměřili na záležitosti, které řešíme v Evropském parlamentu, nikoli na záležitosti, které řešíte na Maltě, pokud to nemá zásadní dopady na to, co řešíme zde. Nyní dám slovo další tazatelce, koordinátorce SAD Jutě Steinrup. Děkuji vám. Děkuji vám za vaše slova. Z předchozích eh, jednání vím, že malské předsednictví má jako heslo, že Evropa bude sociálnější a spravedlnější. To víte, že takové myšlenky my sociální demokraté výrazně podporujeme. Máme zde hodně problémů, které vidíme, řešíme právě zde v tomto výboru. E, proto nevím, proč kolega Kása nehovořil o žádných e, sociálních tématech. Vnitrostátní politika se má řešit doma. Skepticismus vůči Evropě vzrůstá a posílení evropské dimenze je proto nesmírně důležité. De facto máme evropský pracovní trh, ale velký problém je ten, že v podstatě myslíme v myšlenkách vnitrostátních pracovních trhů. Jednotlivé státy více než my a to je něco, co bychom měli překonat. A to se dotýká i maltského předsednictví. Kolegyně a kolegové ještě zmíní i další témata, ale když se podíváme třeba na směrnici o vysílání pracovníků, ale i v jiných oblastech. Sociální pilíř. Zde eh, parlament minulý týden na plénu představil zprávu z vlastní iniciativy se svými postoji a tato zpráva ukazuje, že očekáváme legislativní iniciativy, konference, konzultace týkající se, pra... protože konference a konzultace nepomůžou nezaměstnaným v Evropě a doufám, že nám pomůžete s tím, že pan Juncker dodrží své sliby, že Evropa bude mít v sociální oblasti hodnocení triple A, protože pouhá slova lidi ne eh, přesvědčí. Potom takzvaná Child Guarantee. Víme, že zde má Malta úspěšné projekty a zkušenosti a já jsem si jistá, že díky nim na eh, nás i Evropu jako celek posunete ku předu. Pro nás je také důležitá budoucnost eh, digitálního pracovního trhu a utváření tohoto trhu. I zde potřebujeme změny stávající legislativy týkající se pracovní doby, vzdělávání, Eh, základu, na němž jsou postavené pracovní vztahy. Závi- není pouze závislá činnost, ale jsou nejrůznější jiné formy práce, proto zde potřebujeme odpověď, jinak se bude zvyšovat eh, typy nejistého zaměstnání. Co je pro nás také důležité, je snižování těch typů nejistých eh, pracovních smluv, to, zde nejsou nespokojení pouze ti, kdo jsou tím dočeni, ale ono to zatěžuje vlastně i sociální rozpočty našich členských států. Zde potřebujeme koncepce, jak eh, lidi, kteří pracují na plný úvazek eh, a ještě musí pobírat podporu, aby vůbec přežili, jak situaci těchto lidí řešit. A musíme najít evropskou odpověď. Téma refit. Malé a střední podniky jsou pro nás důležité, ano, samozřejmě, protože ty jsou velkým zaměstnavatelem našich evropských občanů, ale pro nás je také důležité, aby všich, všichni pracovníci na tom byli tak, že s nimi bude zacházeno stejně. Není možné, aby někdo v malém a středním podniku měl nižší míru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci než někdo, kdo pracuje ve velkém podniku. Musíme zde hájit eh, zájmy pracovníků i v oblasti ochrany jejich zdraví a bezpečnosti. Vidíme, že i zde nedostatky v této oblasti zase e, zatěžují naše rozpočty a rozpočty členských států. Já vám děkuji za vaši angažovanou a odhodlanou agendu a určitě vás podpoříme. Děkuji. Já vám děkuji. Nemáme tu koordinátory za EKR. Je to Helga Stevens? Ano, tak prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, dobré ráno. Chci přivítat eh, naše pozvané hosty, ministry z Malty, ráda vás tu vidím. V první řadě bych vám chtěla poděkovat eh, za to, jak velice jasně jste nám představili vaše priority u nás na výboru. A chtěla bych zdůraznit dvě věci. V první řadě akt o, o stab, přístupnosti, to je velice důležité, že jste to zmínili, zejména pro mě a pro všechny postižené občany v Evropě. Když se hovoří o svobodě pohybu, zaměstnanosti a služeb, tak je třeba opravdu zajistit, aby toto platilo i pro postižené občany, kteří cestují po Evropě pokud infrastruktury nejsou dostupné, pokud nemohou nalézt práci, protože nemohou ani eh, se dostat dovnitř budovy té společnosti, nemohou si tedy zajistit zaměstnání, potřebujeme tedy splnit jiné podmínky, které budou jasně stanoveny, tedy přístup k vzdělání, k dopravě, protože pokud tyto nejsou jasně zajištěny, tak eh, jim vlastně zabraňujeme, aby se dostali následně k zaměstnání. Takže prosím, věnujte pozornost tomu Evropskému aktu o přístupnosti, eh, mějte na paměti ty jasné body, ty klíčové body, mějte je na pořadu jednání. Vím, že někteří kolegové z, toho, z té působnosti tohoto aktu chtějí vyčlenit určité důležité body. Další věc se týká vysílání pracovníků. Také tady mne těší, že tomu věnete pozornost. V Belgii, odkud pocházím, myslím, všichni um, by měli mít možnost um, jak si poskytovat Eh, služby po celé eh, Evropě. Nemělo by to rozhodně nikdy na úkor eh, pracovníků z vlastní země. Vše by mělo být tedy férové, všichni by měli přispívat anebo mít následně přínos ze sociálního zabezpečení, nezávisle na tom, odkud pocházejí. Sociální zabezpečení je třeba zajistit. A i tím můžeme zabránit tedy jaksi neférové zacházení. Dále eh, líbí se mi zaměření na eh, genderová, genderovou rovnováhu. To také bude nelehká eh, role, ale mohu vás v tomto maximálně podpořit. Děkuji. Děkuji a za ALDE. Tu máme paní Dlabajovou, prosím, máte slovo. Děkuji. Dnes nejsem koordinátorkou ALDE, jsem místo koordinátorkou. Je, také já chci přivítat tři maltské ministry na úvodu maltského předsednictví a děkuji vám za ty priority, které jste zdůraznil. Líbí se mi, líbí se mi, že hovoříte hodně odborném vzdělání, přípravě, že toto vše máte ve vaší agendě. Těším se a vítám tuto nabídku spolupráce. Líbí se mi také otázka inkluze, mobility. Já už jsem se setkala s e, mnoha Malťany, kteří studují nebo pracují v cizině, takže mobilita, volný pohyb e, služeb lidí, to je naprosto zásadní a jsem ráda, že to vše berete v potaz a že také budeme e, hovořit o vysílání pracovníků. Toto diskuze začne hned po tomto setkání s vámi, takže bych byla ráda, kdybyste mohli zůstat a naslouchat této diskuzi. Je to poměrně strategické ale nesouhlasím trošku s tím, co říkáte vy, paní předsedkyně, když říkáte, že bychom měli hovořit jenom o tématech Evropského parlamentu. Já se omlouvám, ale opravdu si myslíme, že ta témata korupce, skandál Panama Papers je právě více než napojen na témata Evropského parlamentu. A k tomu, co říká David Kasa, mám stejné obavy ohledně korekce, korupce a objevuje se to tu hned na počátku malckého předsednictví. A toto první malské předsednictví bylo tak trošku zastíněno touto situací. Já jsem byla osobně zapojená, když parlament eh, vlastně rozhodoval Eh, o zapojení eh, maltské účasti Evropského soudního dvora tehdy došlo vlastně k zamítnutí té kandidatury Leda Brinkata. Takže vy tři ministři nám říkáte, že jste opravdu otevření a ochotní úzce spolupracovat s parlamentem. Já tomu ale moc vlastně nemohu věřit, když vlastně jste ani nevzali v potaz, nepřijali stanovisko, které tato naše sněmovna tehdy vypracovala. Já vám eh, Děkuji. Samozřejmě, jak víte, můžete klást jakékoliv otázky v tomto výboru, ale pokud se chceme soustředit na naše témata, která jsou jaksi tématická našemu výboru, tak bychom se měli soustředit na ně. Jiné výbory také setkají s těmito ministry a jsem si jistá, že tam se soustředí právě na ta další témata, která vy tu právě nadnášíte ale my bychom opravdu se měli soustředit na tu naši specifickou oblast. A následně nevidím tu, že by tu někdo zastupoval skupinu GUE, nemáme tu koordinátory. A nyní tedy zelení, paní Lambert, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Za nás chci také poděkovat ministrům, že se sem dostavili a jsou ochotni odpovídat na otázky. Myslím, že všem se líbilo, že jako prioritu mají sociální soudržnost a chcete vrátit zase Evropské unii důstojnost. Nicméně chtěla bych zdůraznit tu mírně absurdní situaci, protože nezávisle na tom všem, co jste zmínili, směrnici o ženách, o rodičovské dovolené, to nebyl Evropský parlament, kdo by zabraňoval celému tomu procesu, to byla spíše rada. Takže už je to po šesté, kdy eh, vítáme to předsednictví. Vím, že to není vyloženě vaše chyba, že e, to nebylo za vašeho předsednictví, ale je to tak trošku frustrující, že zase e, tato témata tu vyvstávají znovu a znovu na pořadu jednání, ale prostě se ta věc vůbec nehýbe ku předu. Já vám prostě chci jenom sdělit toto e, sdělení a aby si to kolegové na radě uvědomili, my už chceme vidět, že se v těch věcech něco hýbe. A pokud se nedosáhne nějaké dohody, tak ať je rada dostatečně otevřená a otevřeně řekne občanům, no je to na nás, my se nemůžeme dohodnout, proto prostě se ta věc nehýbe ku předu, protože jinak to opravdu poškozuje celý ten evropský projekt. No a pak dvě konkrétní věci Mne tedy také těší, že si přejete pracovat na té směrnici o vysílání pracovníků, změňujete eh, subkontrakty, odměny a podobně. My se tomu budeme věnovat hned následně po tomto setkání, ale co se týče eh, prosazovací směrnice, tak ta byla revidována, čeká implementaci v členských státech a chtěla bych vědět, co bude dělat vaše předsednictví o tom dotazování sledování, jak členské státy implementovaly tuto směrnici, zejména třeba ten boj proti těm společnostem, které jsou jen poštovní schránky, zda došlo k nějakému pokroku a opravdu uh, si myslím, že je třeba uh, tento bod uvést uh, mezi diskuze na úrovni rady společně se směrnicí o vysílání. Pak eh, zaměstnanost mladých, tady jste také zdůraznili, že je třeba bojovat proti nezaměstnanosti těchto občanů, zejména na jihu Evropy, to jsou úplně neuvěřitelná čísla. Víte, že bylo dosaženo dohody na úrovni rady ohledně financování té iniciativy pro zaměstnanost mladých, ale nebylo to příliš uspokojivé pro Evropský parlament, který navrhl Eh, trojnásobnou částku než tu, co dohodla rada. Takže jak co se financování týče, tak i vlastně pokroku v této iniciativě pro mládež, protože už tu byly jiné úspěšné iniciativy, tak co vy konkrétně hodláte dělat, protože my všichni souhlasíme s tím, že nezaměstnanost mládeže je opravdu závažný evropský problém. Děkuji vám. Já vám děkuji. Také tu nevidím nikoho zastupujícího EFDD. A nyní tedy další otázka jde na ENF. Pan Dominik Martin, máte Président. Děkuji, paní předsedkyně, a vítám všechny tyto skvělé zástupce z Malty, kteří dnes před námi hovoří. A je mi líto, že je tu tak málo poslanců, kteří by se vás poslechli. Velmi se mi uh, líbil postoj uh, pana Faruji i. Já mám pocit, že my tady asi nežijeme eh, ve stejné Evropě, protože on žije v nějaké zemi zaslíbené, ale já mám pocit, že je tady spíš chudoba, která se tady rozděluje mezi lidi už 60 let. Uh, a také se mi líbilo to, co říkal pan minister Bartolo, eh, kde hovořil proti populistům. Ehm, ehm, trošku se jim eh, věnoval a eh, pan Kasa na skupině koordinátoru nám řekl, že demokracie to je vlastně právo toho silného, toho silnějšího. A já vidím, že vy jste to tady řekl ve stejném duchu, ale chtěl bych vám připomenout, že pro mě, který jsem populistou a jsem na to hrdý, tak demokracie je mocí národ, eh, ma, mo, lidu s lidem a prolit, ale vy na to asi zapomínáte eh, i na nedávné eh, volby, eh, kterých jste velmi litovali, ale já vás chci ujistit, že to bude pokračovat. A pokud jde o ten problém s korupcí, tak to je úplně stejné i ve Francii, je to samozřejmě ve všech médiích, je to aktuální téma. A a potom pracovní program rady, jako obvykle, e, bude vycházet z programu komise. E, vaše poznámky vám asi píše komise. A já si myslím, že nic originálního v podstatě nepřinesete, ale tak to zkrátka je e, v tomto soukolí. Pokud jde o revizi o vyslaných, vysílání pracovníků, tak tomu nebudeme věnovat příliš velkou pozornost, protože my chceme, aby byla zrušena. To je prostě jenom organizace sociálního uh, dumpingu uvnitř Evropy. A vy jste hodně hovořil o sociálních právech, ale tady s vámi také nesouhlasíme. Jsme proti uh, tomu, protože my si myslíme, že tady je to vlastně zbližování, ale směrem dolů na tu nižší úroveň mm, nic originálního nepřinášíte, ale já vám děkuji za to, že jste před námi hovořili. Děkuji. Thank you. Uh, Děkuji. A nyní tady máme ještě osm poslanců, kteří by vám chtěli položit eh, své otázky. A, eh, ale teď tedy odpovězte nejprve na otázky koordinátorů a pokuste se každé věnovat dvě minuty, protože pokud se budeme držet těch dvou minut, tak to pro nás eh, bude schůdné, můžeme si potom projít i všechny ostatní otázky a dáme vám i prostor na to, abyste na ně odpověděl. A nyní dávám slovo panu Bartolo. A potom si vy sám rozhodnete, kdo z vašich kolegů bude pokračovat, který minister bude mít slovo jako druhý. Děkuji, vážení kolegové. Chtěl bych eh, nejprve hovořit o tématech, které vyplývají z mé zodpovědnosti a potom předám slovo kolegům. Pokud je o digitální trh, tak si myslím, že to je nesmírně klíčové téma, které musíme vážně, seriózně řešit. Myslím si, eh, že někdy je tady takový eh, technologický fatalismus. Eh, to jsou věci, kdy vlastně toho nemůžeme příliš udělat, že věci se zkrátka dělej, dějí a my to obnovujeme technologie. A my si klademe otázku, kam ty technologie směřují, ale měli bychom si přitom říkat, kam my ty technologie směřujeme, kam je chceme nasměrovat. A měli bychom se snažit zajistit, že v každém typu zaměstnání, které existuje, musí být práva chráněna. Existují práva a musíme je chránit. Minulé pondělí, když jsem ehm, byl na konferenci o první fázi konzultací o Evropském pilíři sociálních práv, tak tam jsem to také říkala. My jsme navštěvovali eh, továrny, kde jsou již ty efekty automatizace a ehm, tam, kde pracovalo 28 pracovníků, tak eh, teď tam pracuje jenom pět pracovníků na té lince a my hovoříme o těch pěti, kteří tam pracují nadále, ale my musíme hovořit i o těch patnácti, kteří už tam nepracují. Musíme hovořit o tom, co uděláme pro celoživotní vzdělávání eh, a mm, spojených nákladech. A když hovoříme o chudobě, tak bychom měli uh, hovořit také o chudobě, pokud jde o dovednosti. Více než 50 našich pracovníků uh, potřebují rozvíjet své dovednosti uh, a já si myslím, že tady právě vstupuje do hry celoživotní vzdělávání a proto je tato agenda tak důležitá. Pokud jde o mládež a nezaměstnanost mládeže, tak opět eh, se zde nabízí stejné řešení. Celoživotní vzdělávání. Potom uh, jsem zaznamenala to, co bylo řečeno o korupci a to vypadá jako, mm, kdyby se tady zkrátka kradlo a nic se s tím nedělalo, ale Ono to opravdu není, není vtipné. My jsme již řekli, že jsme ochotni spolupracovat s výbory evropských, Evropského parlamentu, které se věnují tomuto tématu. Chceme to řešit eh, velmi otevřeně. Myslím si, že ten útok, který zasněl, byl nespravedlivý. My jsme ochotni o tom diskutovat, ale myslím si, že existuje proto lepší místo a lepší čas. Dnes chceme diskutovat o evropském předsednictví a o otázkách, které souvisí eh, s, ma- s Maltou. To budeme řešit na eh, tom, na tom správném místě, na lokální úrovni, na Maltě. To budeme řešit. Zavedli jsme celou řadu institucionálních záruk, které dříve neexistovaly například eh, v oblasti financování politických stran, aby vláda byla průhlednější, zákon o whistleblowerech a tak dále aby se nikdo nemohl skrývat. A myslím si, že tak, jak to teď bylo nastaveno, tak to je dobré a my budeme pokračovat v práci na dobré zprávě, dobré vládě a budeme uh, pracovat také proti korupci. Teď bych chtěl požádat ministra Faruju, aby zareagoval na některá ta témata, která zde byla nadnesena. Děkuji kolegom. Mm pokud si myslíte, že nevěříme v lid, tak eh, já si myslím, že bychom měli hovořit, eh, pokud opravdu věříme v důležitost lidu, tak musíme posílit ekonomiku, snižovat nezaměstnanost eh, a, a zvýšit počet zaměstnaných. Zamýšlet se nad tím, jak zbavit lidi závislosti na sociálních dávkách, aby mohli užívat život, jak snížit riziko sociální chudoby a exkluze. Já si myslím, že toto jsou právě věci, které jsme si stanovili na našem programu. Náš program také zahrnuje otázky eh, aktu o přístupnosti. Zas, eh, uvědomil jsem si, že někteří lidé nehovoří o tom, co se děje u nás v naší zemi, ale chtějí hovořit pouze o jednom tématu a um, musíme si uvědomit, co se děje v souvislosti s aktem o přístupnosti. Snížili jsme počet osob s postižením, eh, kteří eh, teď mají pobídky, aby se zaměstnali a mají veškerou potřebnou podporu, nejenom aby si našli pracovní místo, ale aby nestratili ani cent ze svých dávek. Pracujeme na tom, abychom identifikovali tyto osoby s postižením, které bez ohledu eh, na eh, to, kolik je tady možností a pobídek, eh, vlastně neměli možnost nalézt si práci. My ty lidi chceme podpořit tím, že zvýšíme jejich dávky až na výši minimální mzdy během několika let. Takže to je příklad, jak pomoci lidem s postižením. My toto v tuto chvíli provádíme v naší zemi a chceme podpořit akt o přístupnosti a aby se posunul dál. Věříme v něj, chceme to dělat prakticky a chceme pomáhat těm, kteří eh, jsou stoprocentně přesvědčeni o aktu o přístupnosti a chceme pomáhat i těm, kteří tady mají pochybnosti, námitky, pokud jde o tu formulaci a tak dále. S těmi chceme spolupracovat. Uvědomili jsme si, že tady, nebo zaznamenali jsme ten eh, dotazník a tam bylo asi tisíc doporučení, co v rámci aktu změnit. To tu věc trošku eh, komplikuje, ale my zajistíme, aby abychom co nejvíce rozvinuli akt o přístupnosti, protože my v něj věříme, stejně jako vy. A s paní Helgou Stevens eh, to budeme řešit. Jsme přesvědčeni, že lidé mají hodnotu, věříme v každého jednotlivce a myslíme si, že když budou mít lidé podporu, uznání a pochopení, tak na to naše předsednictví postaví do pozice předsednictví, které dělá činy a nevyslovuje pouze fráze. A já předávám slovo kolegyni Helen. Děkuji. Pokud jde o eh, vysílání pracovníků, tak my samozřejmě eh, následujeme slovenském a nizozemském eh, přesvědčení předsednictví. Přeskoumali jsme různé možnosti, abychom eh, tuto věc dále rozvinuli a přivedli dál eh, v těch kritických podech. A navzdory tomu, že členské státy, státy tady mají velmi rozmanité pohledy, tak jednání byly velmi konstruktivní a vytvořili jsme solidní základ pro další práci na této složce. Takže pokračujeme a opravdu doufáme, že dosáhneme náš cíl, nalezneme společnou půdu a nějaký typ schody i s Evropským parlamentem. A vy jste se také tady pustili do intenzivních jednání, my to budeme velmi pečlivě sledovat a, a samozřejmě je to důležité pro naši budoucí spolupráci na tomto politicky citlivém tématu. Pokud jde o směrnici eh, o vysílání pracovníků, tak teď na tom ještě pracují členské státy a musí to zrevidovat komise. Eh, a tady jde tak o ženy v řídících radách. Tady jsou různé pohledy mezi členskými státy, jsou tady rozmanité situace, takže my to musíme respektovat. Tam je různá míra genderové vyváženosti, která již byla dosažena. A až Rada EPSCO diskutovala o této věci v prosinci 2015, tak jak víte, byla tam blokační většina v tom, že by měl být uplatněn princip subsidiarity. Myslíme si, že tento návrh ale umožňuje flexibilitu členským státům, eh, kteří již mají úspěšná opatření a naše předsednictví to podporuje a uděláme vše, co je v našich silách, abychom pokročili v diskuzích dále. Pokud jde eh, o vyváženost soukromého a pracovního života, tak Rada uznává, že je důležité usnadnit vyjedná sl- sladění soukromého a pracovního života a tady se těšíme na návrhy Evropské komise skloubení pracovního života, soukromého života. To je velmi důležitá součást sociální eh, politiky. A je to samozřejmě složité, ale musíme to řešit. Je tady celá řada opatření, které je třeba přijmout, tak abychom zohlednili potřeby všech občanů, mužů, žen, otců, matek, rodin, dětí, starších lidí eh, a eh, závislých osob. Musíme respektovat různé přístupy a perspektivy různých členských států a také potřeby a zvláštnosti zaměstnavatelů. Děkuji. A nyní má slovo paní Šartě, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji maltským ministrům za to, že nám představili své priority a že přišli mezi nás. Chtěla bych každému položit tři otázky, nebo tedy tyto tři otázky směřují na všechny ministry. Jsou to velmi konkrétní otázky a já očekávám, že mi na ně dáte konkrétní odpověď. Jakožto spolu s pravodajkou, s kolegyní eh, Agnes Jungerius eh, ke směrnici o vysílání pracovníků, vy všichni jste o ní hovořili. A tady hovoříte o tom, že je potřeba najít co nejširší konsensus. A já bych se vás chtěla eh, zeptat na jednu věc, nebo spíše vyslovit jeden požadavek. A tady bych chtěla ještě zdůraznit to, eh, co eh, tady říkala kolegyně Renger. Ehm, pokud jde nebo jak je to s uplatňováním ehm, nařízení z dubna 2016. To ještě není aplikováno ve všech členských státech. Tady je potřeba na radě urychlit uplatňování eh, tohoto nařízení z roku 2016 o vyslaných pracovnicích. My jsme na tom velmi usilovně pracovali, je to něco, co eh, je nezbytné, nelze se tomu vyhnout a doplňuje to směrnici o vysílání pracovníků. Pokud chcete pracovat efektivně, tak toto je první věc, které se musíte věnovat. A my vám potom eh, za to přineseme velké ocenění, pokud to uděláte. Další věc, opět o vyslaných pracovnících. Můžete nám říci, jaké tady jsou možné osy vyjednávání, například k, del, k délce eh, vyjednávání a k těm eh, agenturám? Můžete nám ty věci vyjasnit? Tady bychom si přáli, abyste nám popsali, jak vypadá stav diskuzí na radě. Za druhé, vy jste říkali, že chcete zmodernizovat eh, vzdělávání a že proběhne zasedání, které se bude věnovat modernizaci vzdělávání, to je velmi dobré, ale mě by zajímalo jedno. Na evropské úrovni je zřejmé, eh, že mladí mají velký problém zapojit se mm, do pracovního života a je tady eh, velký rozdíl mezi eh, tím, jak jsou vzděláváni a to, co po nich požadují potom v praxi. A tady je potřeba to snížit, jednak tedy tím, těmi učebními programy, aby v nich byla vlastně i prostor pro praxi. Jakým způsobem chcete usnadnit nástup mladých lidí eh, do pracovního života? A potom eh, práce žen, to je samozřejmě věc, která nám velmi leží na srdci a měli jsme tady zprávu o dopadu krize na eh, ženy a jejich možnost zaměstnání tady byly ženy ve větších problémech, samozřejmě z osobních důvodů, eh, kvůli tomu, že mají děti nebo třeba se starají o postižená a tak dále, tak oni vlastně eh, takto jsou někdy eh, vylučováni z práce a mohl byste zajistit, aby ty kompetence, které ty ženy získají mimo eh, klasickou práci, třeba v nějakých organizacích eh, nevydělečných nebo asociacích, kde ty ženy získají určité kompetence, postaráte se o to, aby tyto kompetence byly eh, uznány a aby vlastně obohatili jejich životopis a aby jim to usnadnilo návrat do práce. Děkuji paní předsedkyně, že jsem mohla vyjádřit tyto otázky, které jsou pro mě důležité. Děkuji. Thank you. Děkuji. A nyní má slovo paní Onerius. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, vážení ministři, za to, že jste se sem dostavili a vyjádřili tak jasné postoje. Já bych ráda rozpracovala určité poznámky, které už zde zazněly od kolegyň a kolegů předřečnice právě hovořila o té směrnici o prosazování. A my jsme spoluspravodajky e, v souvislosti se směrnicí o vysílání pracovníků a před půl rokem jsme napsali dopis slovenskému předsednictví, kde jsme vyzvali, aby zvýšili tempo transpozice směrnice o prosazování. A samozřejmě můžeme napsat dopisy vám, ale možná můžeme využít příležitosti tohoto setkání a řešit toto téma. Protože jedna z částí diskusí o vysílání pracovníků spočívá v tom, že někteří lidé říkají, nepotřebujeme nová pravidla, potřebujeme jenom dobré prosazování těch starých pravidel. A někdy jsou to ty samé členské státy, které i když tam byl termín 2014, ale ještě netransponovali tuto směrnici u sebe doma. Bylo by tedy dobré zde nastolit jasno. Dále téma, o kterém hovořila kolegyně Helga Stevens. Takový ten business model vysílání který se dotýká také pladeb eh, v oblasti sociální. Nepřed eh, tam bylo v plánu mít vlastně tyto věci ošetřené v jednom balíčku. Potom jsme žádali, aby eh, nečekali na to vysílání a už předkládali návrhy. A tady návrhy týkající se sociálního zabezpečení v průběhu procesu. Eh, v zemi kolegyně Steven z Belgii, ale i v mé zemi v Nizozemsku diskuse o eh, nekalé soutěži prováděné tím, že nejsou odváděny eh, potřebné dávky sociálního zabezpečení, platby sociálního zabezpečení, jsou dosti živé. A možná, že to není tak slušné, ale já bych byla ráda, pokud budeme úspěšní v Evropském parlamentu zahájit trialog s malským předsednictvím o směrnici o vysílání pracovníků. Takže já opravdu pevně doufám, že na radě EPSCO uspěšíte ten proces a jsem samozřejmě velice zvědavá a těším se na ten dokument pro neformální pracovní skupinu, protože ten nám možná přinese nové zajímavé poznatky. Děkuji. Děkuji vám. Poprosím vás, abyste zareagovali na tyto otázky, které zde zazněly, protože jsou opravdu důležité pro náš eh, výbor. A o tomto tématu budeme i později diskutovat, ale prosím, Buďte struční, protože je zde ještě sedm dalších tazatelů. Tak prosím, máte slovo. Ano. Já se chopím těch eh, různých otázek paní Šatě. Je to, eh, týká se to mě eh, osobně, protože jsem jak ministr vzdělání, tak zaměstnanosti, takže se dostavuji na obě rady. A jak víte, tady jsme asi eh, jedinou radou a bylo to asi rozumné rozhodnutí předchozí vlády sloučit tato témata, ale ještě to není úplně automatické, i když je to v jednom a tom samém ministerstvu, jinde jsou oddělená. Ale eh, co chci říci, tedy chceme vytvořit rámec, kde podniky a vysokoškolské instituce budou pracovat společně a to ve všech fázích. Takže například ten, ta myšlenka tzv. graduate tracking, a tedy abychom se dotazovali na našich vysokoškoláků, kde si hodlají hledat práci, je to tedy v rámci té evropské strategie, protože někde máme místa, která nejsou obsazená, nemáme tedy dostatečné kvalifikované pracovníky a pak tu máme vysokoškoláky, které prostě vystudovali školy, které nejsou relevantní pro dnešní podniky. Takže někdy nám školy říkají, nechte tu práci na nás, my víme, jak to dělat, jako kdyby necítili zodpovědnost za tu zaměstnavatelnost. A to se musí změnit. My tedy navrhujeme změny, které jdou tímto směrem. Také si myslíme, že je tu větší prostor pro více zemí, aby se věnovali odborné přípravě, stážím. A vím, že toto je pravomoc členských států, ale také, aby eh, ty střední školy, vyšší školy, vysoké školy a nejrůznější podnikatelské organizace dali dohromady. Už tu máme dobré kvalitní příklady takové spolupráce a také, aby učitele byli více obeznámeni s tím pracovním světem mimo vzdělávací instituce. To je také velice důležité, aby oni věděli vlastně proč a jak je učí kromě tady toho obsahu, kromě těch osnov, aby se zajistilo, že nejsou tak nějak 30 let pozadu s tím reálným světem. Musí to být opravdu hloubková změna i na úrovni vzdělávacích institucích. No a to samé zase podobně na, v tom pracovním světě. Takže ano, je třeba vyřešit právě ten rozkol, o kterém hovoříte. Bez toho by se situace ještě zhoršila, protože vývoj, který eh, mimo ty vzdělávací instituce je velice rychlý. Je to jako kdyby to byly dvě oddělené planety, ale my musíme zajistit, aby spolupracovali. Ano. Co se týče směrnice o prosazování, vy víte, že ono to není na radě, aby prosazovala transpozici. My musíme umožnit radě, aby ta učinila ty nezbytné kroky a, a prosadila to prosazování. A co se týče eh, odměn a dlouhodobého vysílání, naše předsednictví podpoří tedy rozvoj této diskuze, abychom se vyhli nějakému budoucímu vzduchoprázdnu na nejrůznějších úrovních. Jak jsme již předeslali, brzy budeme mít nový kompromisní text, který vyřeší všechna tato témata. Maltské předsednictví se bude věnovat také těm tématům eh, vysílání z nejrůznějších úhlů, revize eh, směrnice, eh, příslušné nařízení a nový návrh pro tu evropskou služební elektronickou kartu. A my se na to velice těšíme, říká paní předsedající. Prosím, pane Farudžo, máte slovo. Pokud mi dovolíte takové menší prohlášení, my tři, kteří jsme tady dnes eh, přítomní, tak eh, i na národní úrovni musíme hovořit, hovořit, abychom eh, vyřešili témata nerovnosti lidí s postižením a mm, problémy žen, ale často to není jenom o to, nabízet příležitosti. Ty příležitosti musí být využity, tedy ano, podporujeme lidi, aby mohli přijmout tyto příležitosti, vytvářet nezbytné pobídky, nejen tím, že jim poskytneme určité příležitosti a, a to tedy, že nějak pobídneme i finančně, ale aby to byla opatření jaksi rodinám nakloněná, například hovořit o bezplatné péči o děti, pro ženy, aby mohly pracovat, ať jsou tedy matky samoživitelky nebo tedy mají rodinu, jak tedy um, nějak ocenit um, nějakým porodným, um, když ženy porodí, tak aby uh, opravdu ženy mohly si uh, pak následně mít také i zlepšené uh, důchody, až jednou odejdou do důchodu, aby nebyly postiženy eh, vlastně tím, eh, že ehm, nebo celkově, aby společnost následně nebyla postižena, že má velice nízkou porodnost. A je třeba tedy mít ta nezbytná opatření, nejrůznější pobídky, tedy aby ženy nebyly penalizovány, ehm, když odejdou do důchodu. Takže je to množství věcí, o kterých můžeme hovořit, nicméně opravdu musíme v první řadě zapracovat eh, na těch rozhovorech. Děkuji a nyní prosím o další otázky a apeluji na stručnost. V první řadě pan Roland. Merci. Eh. Děkuji. Paní předsedkyně, Paní ministrině, paní ministři, vaše předsednictví je důležité jako každé předsednictví, ale je to Mm, mimořádně důležité i kvůli tomu okamžiku, v jakém se nacházím, A já jsem rád, že jste se zaměřili na eh, inkluzi v pracovním životě. Ale je tady celá řada výzev a velmi důležité je, že naše eh, společnosti jsou v takové situaci, kde je stále více eh, zlomů a propadů a sociální sítě nebo systémy jsou křehké. A v těchto zlomech se vytváří prostředí, které je velmi nebezpečné a vzniká tam vlastně takové totalitní podhoubí. Takže tady v podstatě e, dochází k jakémusi dramatu a my potřebujeme vůli k obnově. A tady jsou velmi důležité právě sociální partneři, e, odborové organizace a tento dialog. A já si myslím, že tady to musíme obnovit vy tady před sebou máte celou řadu výzev, sociální a problematika zdraví, bez, zabezpečení pracovníků a, a potom také, a tady jsme hovořili o a, té bezpečnosti práce kance, a, kancerogenní látky a potom také vzdělávání, duální vzdělávání a, a Tady jsou tady opravdu také důležití e, tě, e, sociální partneři. Chopíte se nějakých iniciativ, abyste podpořili eh, sociální eh, dialog? Děkuji. Děkuji, Mario Lauristin. Děkuji. Já se obracím zejména na pana Bartolo. Mně se eh, líbí, že tady máme ministra, který zároveň se zabývá zaměstnaností i sociálními věcmi. Já si myslím, že to je velmi dobré řešení. Já tady zastupuji Estonsko. My převezmeme vaše předsednictví a proto mě velice zajímá tato návaznost, to, aby navazovali naše přístupy. Má otázka se, směř, se zaměřuje na to stejné, co jste zmínil i vy, a to je ten propad mezi dovednostmi eh, které se učí ve školách a poptávkou na trhu, kde je, eh, jsou miliony eh, vysoce kvalifikovaných pracovních míst, ale nemáme lidi, kteří by měli právě tu kvalifikaci, aby tam mohli nastoupit. Vy jste tady zmínil celoživotní vzdělávání, to je pěkné, ale my musíme toto naplnit obsahem. A můj dotaz zní, s ohledem na vaše zkušenosti, eh, jaký by mohl být nový obsah toho celoživotního vzdělávání v naší situaci? Vy říkáte, že musíme změnit, eh, nebo musíme ehm, doplnit eh, vzdělávání, rekvalifikace a tak dále ale možná, že je to problém eh, s kurikuly, možná tedy s tou osnovou, třeba možná i na primárních školách. Vzdělávání je samozřejmě v kompetenci členských států, tady máme princip subsidiarity, ale Toto je důležité a když to necháme na, členské, na členských státech, tak tady jsou ti, eh, kteří jsou eh, dále a ti se budou rozvíjet více a ti, co jsou pozadu, ty se propadnou ještě více dopadu. Takže my tady Eh, to, na to musíme zapracovat. A čím chcete překonat tuto situaci? Členské státy mají plné právo dělat si, co chtějí, pokud jde o vzdělávání, ale mají společné problémy a nejsou sami schopni ty problémy vyřešit. Potom druhá otázka, ta se týká sociální soudržnosti. Zajímalo by mě, co si eh, o tom myslíte. Vy jste tady hezky hovořil o sociálním pilíři, že je to pro nás důležité a tak dále. Ano, to je pravda. Ale Jak máme potírat dětskou chudobu? To je opravdu uh, velmi bolestivé téma. Pan Šulce? Děkuji, já bych vám chtěl uh, jako německý poslavec poblahopřát k vašemu úkolu. Je to velmi ambiciozní. Vy tady musíte během 6 měsíců zrealizovat věci, které jinak potřebují velmi dlouho. Vy jste tady představili ambiciozní agendu. Já mám několik otázek. Vy jste eh, tady vybízeli ke konkrétnosti, takže konkrétně hovoříme o příkladech nejlepších postupů, osvědčených eh, praxí v Evropě. Někteří něco dělají dobře a ostatní by to mohli možná v podobné podobě převzít. Jsou tady nějaké příklady ehm, v oblasti sociální, které v některých zemích dobře běží a které by se daly eh, převzít v těch zemích, kde to třeba až tak dobře nefunguje, protože existují členské státy, které zkrátka eh, některé důležité věci eh, nerealizují a proto mají třeba velkou nezaměstnanost mládeže projekty, které máme, iniciativy, které máme, eh, peníze v Evropě, to tady máme, ale ty reformy chybí. Takže co byste tady chtěli aktivně změnit? Pokud jde o vysílání pracovníků, tak tady musím říci upřímně, a eh, možná, že to ani nemůžeme od vás očekávat, ale eh, vy jste byli málo konkrétní. Takže dvě konkrétní otázky ke dvou tématech, které jsou pro nás důležité. Ta lhuta 24 měsíců. Víte, to je ta lhůta, kdy eh, právo pracujícího je převedeno z jedné země do druhé. Jak se k tomu stavíte? Eh, to je v návrhu a jak to vidíte vy? Potom odměňování, to je pro nás velice důležité téma. Jak vy to vnímáte? Jak by měl být tento pojem definován? Co by měl obsahovat? Potom poslední věc, když se chystá předsednictví rady, eh, tady pardon, vy potřebujete samozřejmě eh, důvěru pro předsednictví, ale vy tady zatím máte nedostatek eh, důvěry, protože vy jste po měsíce oznamovali, že řešíte problémy ve své zemi, zveřejňování nebo odhalování různých smluv, eh, které byly uzavřeny a které zatím nebyly zveřejněny. A o tom musíme mít možnost hovořit i na tomto výboru, protože my potřebujeme v Evropě důvěru a vy vlastně tady máte takové manko. Děkuji, paní Rodriguez. Thank you very much. Děkuji vám. Já jsem zpravodajkou Evropského parlamentu za Evropský eh, pilíř sociální a sociální práva. Jsem ze skupiny SAD. Já chci poděkovat třem ministrům, že se k nám dostavili, hovoří k nám. Je to důležité, protože zažíváme opravdu eh, dobu plnou výzev vzhledem k budoucnosti. Jsme přesvědčeni, že tyto pilíře mohou hrát klíčovou roli pro to, abychom znovu nastolili důvěru občanů v Evropskou unii. Stanovili jsme si vysoké ambice v naší zprávě a tu zprávu zaštítilo pět stran tohoto parlamentu. To znamená, je to opravdu silný demokratický mandát, který tu můžeme představit. Nicméně nyní mnoho závisí od práce Evropské komise a rady. A musíme zajistit, že tyto pilíře budou součástí cestovní mapy o budoucnosti Evropské unie, která má být eh, přijata. Tedy má otázka je následující. Je to také záměr malckého předsednictví zajistit, aby ta cestovní mapa, která bude přijata v Římě, bude obsahovat silný sociální pilíř, a pak mám další otázku, ta se týká konkrétního patření, protože zpráva parlamentu byla tež velice přesná, měla konkrétní opatření a chci zdůraznit některé z nich. Jedním je potřeba um, vyřešit nové otázky vnitřního trhu, konkrétně vypořádat se s digitální revoluci. Parlament apeluje na novou směrnici o spravedlivých podmínkách v zaměstnanosti. Dále všichni zaměstnanci nezávisle na jejich mm, druhu práce musí mít přístup k sociálnímu zabezpečení. Za třetí jsme přesvědčeni, že co se rovných příležitostí mezi muži a ženami týče, potřebujeme legislativní nástroje, které zaktualizují mateřskou, eh, rodičovskou dovolenou, a další příklad je přístup k dovednostem, protože ano, potřebujeme a podporujeme záruku pro dovednosti, ale je třeba, aby opravdu všechny členské státy měly finanční prostředky, aby toto umožnili a zajistili. No a toto by se mělo jaksi převést do revize toho víceletého rámce a Mělo by se to také nějak zobrazit v možnou fiskální schopnost v eurozóně podpořit tyto druhy investic. Tedy má otázka je, jak dalece můžeme zajít na EPSku a jak hodláte zorganizovat ten dialog s ECOFINem, protože také potom povoláváme máme efektivní dialog mezi ministry, eh, tedy aby to byl efektivní dialog mezi ministry sociálních záležitostí a financí. Děkuji, Sofia Ribeiro. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat eh, ministrům, že se k nám dnes dostavili a jsou ochotní projednávat jejich eh, pracovní plán. Ano, vzhledem k těm velkým evropským výzvám musíme navýšit sociální reakce v Evropské unii. No a vůči tomuto eh, jsem před několika měsících požádala koordinátora, tedy Davida Kazu, aby opravdu k tomuto setkání došlo. Je mi líto, že k tomu nedošlo, ale před zahájením vašeho předsednictví, protože bylo by eh, záhodno, aby Evropský parlament mohl eh, začít ještě předtím, než vy jste představili ten pracovní program. Tedy už eh, tedy byste slyšeli, eh, jaké jsou ty naše obavy, co nám leží na srdci. Vy jste tu tedy velice dobře zanalizovali evropskou situaci, zmínili jste sociální soudržnost jakožto následek eh, hospodářského vývoje, ale já bych si dovolila to doplnit, že je třeba to zanalizovat také naopak, tedy podívat se na ten lidský kapitál, ty sociální podmínky jako vlastně příčiny toho, co nás následně vedlo k ekonomickému vývoji. Tady to je také důležité, když eh, tady to už zaznělo eh, kolega Roland, kolegyně Moran Šachtě, tedy investice do lidského kapitálu, do vzdělávání, tak tady jasně musíme zapojit sociální partnery do té dimenze, která je rozsáhlá na evropské úrovni složitá, protože to jsou pravomoci členských států. Tedy, abyste vysvětlili, jak je možné toto sloučit, sladit vzhledem k těm i překážkám ze strany členských členských států. Tady ta otázka dimenze sociální a ekonomické, tady si myslím, že Rada EPSCO by to měla posílit, mělo by to být na dvou úrovních. V první řadě Rada by měla mít jasnou agendu, paní ministrině odůvodnila tu netečnost rady v mnohých oblastech a v mnohých projektech a legislativních textech, které jsou zastaveny na úrovni rady a byly navrženy naší sněmovnou. Vy jste to odůvodnila tou různorodostí členských států. No ale já bych si dovolila říct, že není větší různorodost než v této sněmovně. Je nás přes 700 z celé řady politických spekter, se sestáváme z 28 členských států. No a za uplynulé dva a půl roky Evropský parlament dosáhl společných postojů v tak klíčových tématech pro sociální rozvoj Evropy od té otázky podmínek a přístupu rodičovské, rodičovské dovolené, materské dovolené, i to, co se nyní zpracovává, tedy vysílání pracovníků, tak opravdu nevidím odůvodnění pro to, aby to rada nedělala. Rada tedy má předsednictví, má jasně stanovenou agendu a měla by jasně tak nějak jako vnutit tu akci, která by měla být prováděna na evropské úrovni. A, a ta rovnováha si vyžaduje také odlišný postoj i v rámci toho evropského semestru. My nemůžeme říkat, že obhajujeme sociální otázku a zároveň nevytvořit tu nezbytnou rovnováhu v rámci evropského semestru. A k tomu může dojít jen pouze, pokud to bude větší vůle, tak nějak navýšit eh, i to propojení eh, tedy eh, mezi všemi sférami, mezi všemi zúčastněnými stranami. Já jsem tu v loňském roce působila jako stínová zpravodajka pro evropský semestr za EPP, eh, e takže prostě to musí být to zviditelněji, musíme vytvořit mechanismy, aby ty sociální ukazatele měly stejný dopad jako ty ekonomické ukazatele a musíme vytvořit mechanismy, které budou tak nějak alertovat, aby se v členských státech prováděly ty nezbytné změny. Ještě na úvodu jste zvínili, že hodláte zvýšit tu kredibilitu evropského projektu. S tím maximálně souhlasím, ale aby k tomuto došlo, tak je zapotřebí objasnit všechny ty pochybnosti ze strany všech aktérů. No a já lituji, vy jste už byli několikrát dotazováni, jak zde, tak v jiných výborech i na plénu a stále jste nám jasně e, nevysvětlili, jak došlo k tomu poskvrně zakořenění tou korupcí a, a, a vlastně se to s vámi táhne od samotného počátku předsednictví. Jak toto, jak si vyčistit, jak tu skvrnu odstranit, prostě vysvětlete nám to. Vaše předsednictví by mělo být velice silné, ale mělo by být očištěno. Thank you. Děkuji. Bohužel už nemůžeme přijímat další příspěvky do rozpravy. Už jsme ztratili hodně času. A také jsme diskutovali o celé řadě záležitostí. Takže prosím, dávám možnost, vyberte si, na co budete chtít reagovat. Máme zde téma vysílání pracovníků, sociální pilíř a i celá řada dalších témat zde zazněla. A jsou to témata, která jsou právě v součástí činnosti tohoto výboru. Takže byl, byl bychom rádi, kdybyste na to zareagovali podle svého výběru. Ano, já pohovořím o těch eh, relevantních eh, věcech, které zde zazněly od několika kolegů týkajících se vztahu školství, zaměstnanosti, eh, rozvoje dovedností chudoby dětí a co můžeme udělat na evropské úrovni, aby také evropská úroveň se větší důvěře. Růst a sociální rozvoj musí jít ruku v ruce a to musí odrážet i cestovní mapa a prohlášení, které vznikne při příležitosti oslav 60. výročí vzniku EU. Ale jde o to zajistit, aby ta slova z těch krásných deklarací se potom transformovala v konkrétní politiky. A to je úkolem Evropské unie sladit finanční sociální, ekonomické politiky. Nemůžeme mít EU, která něco říká o rozpočtu a stabilitě a fiskální konsolidaci a potom úplně jinak hovoří o sociálních záležitostech. Musíme všechny tyto politiky navzájem sladit. A to musí proběhnout také na úrovni členských států, například chudoba dětí, tak eh, jenom čistě eh, vzděláváním to se to nevyřeší. Když lidé říkají, že vzdělání změní svět, tak nemůže to změnit jenom vzdělání. Pokud chudé dítě eh, nemá pořádně co jíst a chodí do školy, tak to ještě neznamená, že o něj je dobře postaráno. Víme, že značná část eh, prospěchu ve škole závisí na v životě v rodině a mimo školu. Že 70% jsou faktory mimoškolní, které se zde odráží. A proto je tak důležité nežít v chudobě. Nízké vzdělání, málo dovedností a chudobost, to, chudoba to je takový začarovaný kruh. Jde to e, ruku v ruce, to musíme prolobit. Musíme spravedlnějším způsobem eh, rozdělovat eh, prosperitu pokud eh, rodiny nejsou schopné zajistit svým dětem důstojný život a my máme nějakých 25 milionů dětí v EU, které žijí v chudobě nebo jim hrozí chudoba, tak zde musí prostě nastat sociální transfery. Potom také péče o děti v raném věku a školství. Víme, že těch prvních tisíc dnů života dítěte jsou zásadní pro další kognitivní rozvoj. Takže péče o dítě není jenom eh, téma aktivní politiky pracovního trhu, ale i sociální politiky. Protože pokud eh, malé děti miminka nebudou mít tento dobrý start, tak už to potom nikdy nedoženou. A i když jsou to záležitosti v kompetenci členských států, musíme se postarat o to, aby bylo nějakým způsobem kontrolováno, diskutováno, co se tam děje ve školách, aby probíhal dialog také s občanskou společností, a se zástupci hospodářské sféry, aby to dění ve školách prostě bylo relevantní protože jde o to, aby opravdu všechno fungovalo o ruku v ruce. A potom také vyšší vzdělávání. Lidé se musí scházet a navzájem se učit, jak posouvat věci ku předu. V některých zemích to funguje dobře a od těch se můžeme poučit a můžeme se navzájem od sebe něco naučit. Celoživotní vzdělávání, rozvoji dovedností. Opět, pokud se do toho nebude investovat, tak ono to samo od sebe probíhat nebude. Musíme se postarat o to, aby ty země, které jsou ochotné investovat do svých lidí, eh, aby země byly ochotní investovat do svých lidí a jejich celoživotního vzdělávání. A měli bychom zde využívat i EFSI. Vždy hovoříme o kapitálu a vidíme to jako takové ty velké infrastrukturní projekty, ale důležitá je i ta mentální infrastruktura, dovednosti lidí. Protože pokud máte jenom takový ten hardware, ale nemáte software, tak vám to k ničemu není. Takže je třeba investovat i zde. A také v souvislosti s paktem stability a růstu a jeho pravidly musíme analyzovat, jestli je stejně relevantní jako v dobách, kdy vznikl protože pokud to neučiníme a pokud nebude in, nebudeme investovat do našich lidí, tak nás předběhnou jiné oblasti světa a Evropa bude mít velký problém. Děkuji co se týče tématu sociálního dialogu, samozřejmě nadále budeme propagovat sociální dialog. Ten je zásadní pro pokrok a to nejenom v oblasti bezpečnosti ochrany zdraví při práci, kde potřebujeme, aby všichni sociální partneři byli na jedné lodi. A diskuse zde probíhají. Je to pro nás priorita. Je to priorita pracovat na omezování eh, rizik a omezování expozici vůči karcinogenům. Rada koncem loňského roku relativně rychle přijala eh, postoj vůči té prvnímu balíčku těch limitních hodnot a jsme ochotní eh, zahájit jednání s Evropským parlamentem, jakmile bude přijat eh, jeho pozice a doufáme, že bude možné co nejrychleji udělat potom to závěrečné přijetí dané dohody. To je náš cíl a chceme opravdu co nejrychleji zlepšit pracovní podmínky v Evropě. Díky těmto krokům jako rada vítáme také druhý návrh, který se týká dalších karcinogenních a mutagenních látek, což bylo přijato v lednu komisí a nyní budou zahájeny diskuse s cílem dosáhnout dohody na radě ke konci našeho předsednictví. Co se týče dlouhodobého vysílání, tak eh, diskuze na radě se soustředí na ten limit 24 měsíců, ale zatím se to neřešilo přímo. Hledáme stále právně dostatečně podložený a dostatečně transparentní postup, jak odlišovat takzvané krátkodobé a dlouhodobé vysílání. Jakmile se dostatečně jasným způsobem rozvinou tyto diskuse, tak budeme moci eh, tedy říci něco bližšího k těm 24 měsícům a diskusím o nich. Nadále budeme se zájmem naslouchat eh, diskusy o těchto tématech, chceme znát veškeré výhrady a usilovat o kompromis. Děkuji. Děkuji, já se velice omlouvám. Ještě nějaký ministr chce zareagovat? Prosím. Ano, a já jsem byl první a poslední. Já bych chtěl poděkovat výboru EMPL a všem jeho členům, kteří se dostavili na to dnešní setkání. A ještě jednou děkuji vašemu výboru, že jste se před několika týdny dostavili na Malpu, setkali jsme se a zhodnotili malckou situaci. Vám jsme vám eh, vysvětlili do detailů, co budeme dělat eh, v mnoha oblastech eh, té sociální zóny. Tehdy jsme hovořili také o chudobě dětí a to, co se tedy děje v této věci. Chudoba dětí se snižovala od eh, tedy eh, do, do chvíle, než jsme na, eh, my převzali malcké předsednictví a nadále tomu věnujeme tedy pozornost a budou tu výsledky. A jedno z těch neformálních setkání se bude týkat zase tohoto tématu, aby se práce vyplatila tam to budou různé oblasti lidé s postižením, zapojení žen, vytváření práce, sociální iniciativy, to, jak investovat pro budoucnost, jak se vynakládat s otázkami benefitu a podobně. Toto budou tedy předměty toho setkání neformálního a tam zase přímo i nepřímo se budeme zabývat chudobou, nejen dětskou, ale i na úrovni rodin a starších občanů. A dále si myslím, že je důležité, abychom my v Evropě začali pracovat na dobrých sociálních praktikách proaktivním způsobem ve prospěch lepší budoucnosti. Jsme přesvědčeni v existenci sociální Evropy naše politické představy nás vedou k tomu věřit ještě více v lidi a to je můj závěr dnes. Malcké předsednictví se bude snažit přímo řešit to, co leží lidem na srdci, protože my věříme v lidi a věříme, že musíme být proaktivní v nejlepším zájmu obyvatel Evropy. Děkuji vám. Just a big, big thank you. A z mé strany obrovské poděkování. Já vám děkuji za to, že jste nás dnes navštívili a jste ochotní tedy se s námi sejít a zodpovědět na opravdu složité otázky a že jste nám poskytli odpovědi. To znamená tedy, my opravdu velice, eh, velice vkládáme naděje do malckého předsednictví, že nám pomůžete s těmi tématy, které zpracovává náš výbor. No a až odejdete, tak eh, si vezmu o eh, slovo dvě eh, strany, které jsou zodpovědny za text o vysílání pracovníků. No a my to teď budeme projednávat do detailu, takže bylo dobré, že jsme diskuzi i na to téma měli i s vámi. A, a samozřejmě, že jste nám tedy uh, sdělili i celou vaši agendu. Tady uh, mohou zaznít nejrůznější otázky, ale my se zejména soustředíme na ty užitečné aspekty pro práci našeho výboru, což je naprosto zásadní. Já jsem si jistá, že jiné výbory se zase soustředí na jiná témata. Takže my jsme rádi, že jste nám věnovali tolik vašeho času a ještě jednou vám přeji mnoho úspěchů do vašeho předsednictví. Is it okay for you down there? Is...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 Pan Kasa požádal o slovo. Ano, paní předsedkyně. Pro mne je to velice neobvyklé kritizovat předsedu, ale dnes to bohužel musím udělat. Já mám vysostné právo a všichni poslanci mají právo klást otázky, které považují za vhodné. A paní předsedkyně, vy byste měla se chovat jako neutrální předsedkyně a ne jako sociál, socialistická předsedkyně. Já opravdu toto musím říci, jsem zklamán, že dneska jste nebyla nestraná. A tady v této sněmovně máme svobodu a na základě této svobody bychom měli mít možnost klást jakékoliv otázky a bylo opravdu nevhodné, že jste takto podmínil celou tu diskuzi a všichni ostatní mohli položit další otázky, já ne. A to mne opravdu eh, zklamalo a, a chtěl bych, aby se to objevilo v zápise. Děkuji, pane Kaso. Já jsem to řekla dvakrát. Já jsem to neříkala jenom na závěr, ale i na počátku, že samozřejmě všechny otázky tu mohou zaznít, ale že zejména si uvědomujeme, že i jiné výbory položí um, jiné otázky při tomto setkání, takže my využijeme toho našeho času v našem výboru. Já bych se nikdy nesnažila někoho odradit nebo zastavit přikladení jeho otázky, jenom jsem se chtěla soustředit na tu malckou, nechtěla jsem se soustředit na malckou diskuzi, když je nás tu tolik členských států a máme tak důležitou agendu. Vy můžete uh, svobodně říct, co si přejete, můžete i kritizovat předsedu, ale nepřijímám ten způsob, jak popisujete, k čemu došlo. Já jsem to řekla dvakrát. Máme povinnost eh, bojovat eh, za agendu tohoto výboru a to je vše. Já jsem přesvědčená, že ty složité otázky malckému předsednictví předloží eh, jiné výbory a že se o tom a o těch jejich odpovědích my dozvíme. Nicméně eh, mám vás ráda, tak bych byla ráda, kdybychom i nadále pokračovali jako přátelé. A nyní se dostáváme k bodu 27, vysílání pracovníků. A ještě kolegyně. Ano, a já bych také chtěla, eh, aby tu eh, zazněl odkaz na vás, paní předsedkyně, co se týče řečnické doby paní eh, poslední řečnice se obracela na malacké předsednictví a hovořila čtyři a půl minuty a z toho důvodu jiní poslanci nemohli položit své otázky. Máme tu omezený čas, ministři musí odejít na jiné zasedání, takže prosím, paní předsedkyně, kdybyste mohla omezit ty příspěvky na minutu či dva, aby jak si došlo na všechny. Ano, Musím říct si, máte pravdu. Dva eh, členové nemohli položit na závěr své otázky a bylo to proto, že všichni máme problémy. Všichni. Takže v podstatě neklademe otázky, my tu přednášíme eh, projevy a já nejsem zase eh, tou osobou, která by někoho vyloženě zastavila v půli své řeči. Asi v tom nejsem tak tvrdá, jak bych měla být. Ono je to složité, někdy je to možné, někdy ne. A tentokrát to prostě nevyšlo tak dobře, protože nedošlo na dva řečníky. Ano. Měli bychom tedy omezit tak nějak sebe sami. Jsme volenými politiky, máme samozřejmě znalosti, poznatky, víme, jaká jsou pravidla a víme, že vlastně takto okrádáme o řečnickou doby o jiné. Ale já už jsem hovořila dlouho a já bych místo toho předala slovo Elisabeth moran chartier a paní Jongerius, které nám vše vysvětlí, tedy konkrétně to, jak chtějí postupovat a doufejme, že následně pohovoří i další. Děkuji. Merci beaucoup, madame la... Děkuji, paní předsedkyně. Toto je samozřejmě obtížné téma a jak vidíte, tak v té naší prezentaci Agnes Jongarius a já chceme ukázat i to, jak jsme postupovali, jak jsme pracovali, protože my jsme spolu s pravodajky a naše obě politické skupiny mají společnou zodpovědnost za tuto zprávu a já bych společně s Agnes chtěla ukázat, že jsme spolupracovali a že jsme se doplňovali a proto se budeme střídat k jednotlivým tématům. Nese práce je společná a proto budeme i obě dvě celou věc prezentovat. Druhá věc, kterou jsem chtěla zmínit, všechny informace jsme dali k dispozici všem stínovým zpravodajům všech politických skupin, kteří se věnují tomuto tématu. A já si myslím, že jménem Agnes i svým mohu poděkovat každé politické skupině a každému stínovému zpravodaji, protože všichni se tomu velmi angažovaně věnovali. Bylo to zřejmé i během setkání s malským předsednictvím. Je to vidět všude, je to, zem, je to téma, které je zajímavé pro všechny ve všech zemích. Chtěli jsme vytvořit vyvážený text. Chtěli jsme odstranit e, nekalou soutěž mezi podniky, sociální dumping e, a e, možné propasti, rozkoly mezi evropskými zeměmi a k tomu jsme směřovali naši práci. Jsme obě dvě velmi otevřené, jsme tady pro vás, abychom si vyslechli názory všech politických skupin k našemu návrhu. A samozřejmě je to pouze další etapa v našem postupu. Ale myslím si, že Agnes a já jsme obě dvě velice odhodlané dotáhnout tento text k úspěchu. Tak jako naše kolegyně Danuta Jaslovecká mm, velmi dobře eh, zvládla nařízení stupna 2014, i my se pokusíme dostat se ze všech problémů, které by mohly otravovat život v jednotlivých členských státech. A po tomto úvodu předám slovo Agnes, která pohovoří o rozšíření eh, právního základu. Thank you. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, Elizabet, děkuji všem, eh, kteří naslouchají tomuto tématu. To je téma, které mi leží na srdci, je blízké srdcím nás všech. Je to důležité pro evropský projekt, abychom uspěli. Proto chceme předložit vyvážený návrh. Od samého počátku bych chtěla ocenit spolupráci, která se nám podařila s eh, Elizabeth moran i spolupráci se všemi stínovými zpravodaji. Protože i já jsem přesvědčena, že toto bude úspěchem pouze v případě, že náš přístup bude otevřený. Až budeme hledat to vyvážené řešení a pracovat na návrhu, který eh, získá širokou podporu v Evropském parlamentu. A já si myslím, že to vyplynulo také z té dnešní rozpravy. A myslím si, eh, že na radě to proběhne dobře, pokud my předložíme jasný návrh za náš výbor. Ve chvíli, kdy spolupracujete, tak samozřejmě musíte také přistupovat na kompromisy a um, já jsem samozřejmě ráda, že to nemusím všechno dělat sama. Když spolupracujete, tak musíte nacházet kompromisy a já jsem poměrně hrdá na ten text, který vám dnes předkládáme. I když už jsem Elizabeth také eh, říkala, že později eh, k tomu ještě předložím eh, další věci. Myslím si, že tento text je dobrý, je tam určité přislíbení sociální Evropy, záruky pro důstojná pracovní místa, spravedlivou soutěž, než aby se snižovaly standardy směrem dolů, eh, což vede k nestabilitě a k eh, zklamání z evropského projektu. Teď potřebujeme spravedlivější a sociálnější Evropu a my eh, teď cítíme odhodlání eh, bojovat tady za spravedlivou soutěž mezi všemi pracujícími v Evropě. Nejprve tedy k první části návrhu, a to je právní základ této směrnice. Jak jste si jistě všimli, tak eh, my jsme velmi rádi, že se rozšířil právní základ od článků, které se vztahují k vnitřnímu trhu, na články 151 a 153 eh, smlouvy o fungování eh, Evropy, eh, kde jsou sociální práva a vylepšení pracovních podmínek když se podíváme na judikaturu, která upřednostňuje eh, práva pracujících eh, a jejich ochranu, tak je velmi důležité, že jsme nalezli půdu pro to, aby tato směrnice prospěla eh, jak spravedlivé soutěži, tak i ochraně pracovníků. A slovo má Elizabet. Děkuji. A já bych pohovořila o věci, na které jsme se neschodli, protože kdybychom se shodli, a to je vysílání eh, dlouhodobé, eh, tam jsme se shodli na tom, že otevřeme s vámi eh, diskuzi velmi širokou na toto téma. K otázce, jaká by měla být správná délka smluv pro vyslané pracovníky předtím, než se budou eh, podřizovat právu přijímající země. Komise navrhla 24 měsíců, kde vlastně tam bude ta paralelita eh, s nařízením eh, o sociálních pravidlech. My jsme na tom pracovali, sledovali jsme, co se děje ve jednotlivých členských státech, v různých profesích, na různých úrovních a objevili jsme, že podle toho, jaký sledujeme sektor, jaké odvětví a jakou profesní úroveň, tak se tady objevují velké odlišnosti v délce těchto smluv. Uvedu například stavebnictví. Tady průměrná délka smlouvy je 44 dní, ale v některých velkých podnicích, kteří si dělají vysílání eh, v rámci eh, toho podniku nebo mezi podniky, tak tam se hovořilo dokonce o pěti letech. Takže Takže tady je opravdu obtížné, aniž bychom si o tom promluvili, aniž bychom se seznámili s vašimi názory stanovit stanovisko, eh, které by uspokojilo všechny. A proto eh, jsme zůstali u těch 24 měsíců, které navrhla komise, protože tam máme alespoň dobré východisko, a to je eh, nařízení o koordinaci sociálních zabezpečení a Potom tam je jedna věc, kterou jsme pozměnili, a tam jsme se plně shodli, je, že není možné tady tyto pracovní podmínky zhoršit ve chvíli, kdy přistoupí na právo toho přijímajícího státu, kdy se na ně začne vztahovat to právo přijímajícího státu. Tam nesmí docházet k zhoršení oproti eh, právu původních zemí. Uh, thank you. Ano, děkuji. Tady tím chceme prokázat, jak spolupracujeme, ale někdy jsou naše názory odlišné. Elizabeth ví, že já v té části trvání se přikláním k změnám, protože 24 měsíců považuji za příliš eh, dlouhé období a myslím si tedy, že by to trvání mohlo být 6 měsíců. Jak ostatně navrhuje Evropský hospodářský a sociální výbor, je to v návrhu i stanoviska IMKA, tam se také objevilo 6 měsíců. Je to ale ještě, bude to podrobeno budoucí rozpravě a další výbory se k tomuto aspektu vyjádří a ke kolektivním smlouvám a k obsahu odměn tady se nám líbilo, že v tom návrhu komise se stanovuje od té minimální sazby pro výplatu, který k odměně, ale je třeba tedy velice jasně stanovit to, co zamýšlíme tím tou kolektivní pracovní dohodou. Tady navrhujeme všechny e, rozsáhlejší e, zastoupení kolektivních e, smluv. To by bylo takové výchozí referenční místo pro ty vysílané pracovníky. Univerzální aplikované dohody jsou čím dál méně běžnější, členské státy mají různé druhy pravidel a norem a zvyků ohledně toho eh, stanovování eh, systému eh, výplat. Takže myslíme si, že to je tedy lepší formulace pro ty kolektivní dohody při, eh, v tomto textu o vysílání pracovníků. Nicméně je třeba také velice jasně stanovit, že to na členských státech, kdo rozhodne tu úpravu eh, jejich systému stanovování výplat. To není rozhodně žádná pravomoc Bruselu. My prostě na tom pracujeme s těmi národními systémy pro to stanovování ehm, platu a kolektivní vyjednávání. Elizabeth? Pokud jde o odměňování, tak eh, jsme chtěli být jednoznační. I oproti tomu, co navrhuje komise. Víte, že se hovoří o odměňování a nehovoří se o minimálním mzdě. A tento rozdíl je nesmírně důležitý, protože minimální mzda může být navýšena o určitý eh, bonus, například je to nějaká prémie nebo nějaké přispění na dovolenou nebo něco takového. A proto je nesmírně důležité, aby byl zachován tento pojem odměňování, odměny eh, s různými prvky, eh, které se eh, ve přijímajícím státu nabízejí. Ale Danuta mě na něco upozornila. říkala, že v některých zemích, kam se vysílají pracovníci, může být část těchto věcí, které jsou již zohledněny v, ve mzdě. Takže je velmi důležité, aby to byla pouze doplňující část a ty bonusy se nevyplácely dvakrát, samozřejmě. Takže jsme se to snažili naformulovat aby nedocházelo ke dvojímu proplácení těchto bonusů. Ale samozřejmě respektujeme, aby definice odměn byla v plné kompetenci členských států. Um, um, yes, uh, uh indeed. Ano. Um, ohledně této věci Elizabeth už zmínila i v té rozpravě, když jsme se snažili, že tedy pracujeme na tom, aby lidé, kteří spolupracují, aby s nimi bylo nakládáno jako s lidmi, kteří pracují tedy stejně na stejném pracovišti, ale co když prostě z jiné společnosti s vyššími platy vás pošlou do společnosti s nižšími platy? Jak zajistíte tu rovnost v odměnách a pro ty pak méně oceněné pracovníky? Takže ohledně toho odměňování, myslím, o tom budou ještě rozpravy, stejně tak náklady na cesty nyní tu máme ty problémy, že eh, lidem se odpočítává velká část z toho platu za cestování, bydlení a ta směrnice má za cíl na jednu stranu zajistit spravedlivou konkurenci v poskytování služeb, ale zase to nemá jít na úkor ochrany pracujících. Také je jasné, že v rámci té ochrany pracovníků ty, se uplatňují ty nejpříznivější podmínky pro uh, ochranu pracovníků. Takže když půjde z, z výše e, platové země do níže, nížej platové země, tak to prostě nepůjde zase na úkor snižování. Prostě mají se tím zajistit oba ty cíle směrnice, tedy spravedlivou konkurenci a žádné jakoby, vydírání. A závěrem bych zmínila vysílání eh, přes agentury a tam bych vyjádřila dvě věci. My podporujeme eh, rovné zacházení s, s vyslanými pracovníky na, na dočasnou smlouvu a s místními takovými eh, pracovníky. A druhá věc, Přejeme si bojovat proti kaskádovému vysílání, a my jsme jich samozřejmě odhalili mnoho v Evropě, přes právě pracovní agentury. A pokud taková agentura vyšle pracovníka, e, třeba i z nějakého jiného státu, do podniku v jiné zemi, a tento podnik pošle potom tohoto pracovníka ještě do ně, pracovat ještě do nějaké další země, tak eh, je nutné mít jasnost, jaké sociální práva budou platit a co tedy budou platit, protože tady opravdu v této složité cestě potom je jasné, že eh, je to eh, chaotické a pro nás je to jednoznačné, že je to právo toho přijímajícího státu, které má být uplatňováno. Takže to je stručné představení těchto návrhů a nyní si rádi vyslechneme reakce všech politických skupin a našich kolegů. Thank you. Um... Děkuji. Chcete mít ještě více času na prezentaci? A nebo to takto stačí? Já si myslím, že teď přece jenom my prostě usilujeme o to, aby ta zpráva byla vyvážená, abychom zahrnuli každého do tvorby této no-, nového legislativního aktu, takže se těšíme na názory stínových zpravodajů a politických skupin, tak abychom vypracovali vybalancovaní majoritní pozici. Ano, jak už jste se všimli, máme určitý problém, protože na seznamu řečníků máme 17 řečníků a plánované časové okýnko brzo bude u konce. Měli bychom vlastně skončit v 11.30 s projednáním tohoto bodu. Navrhuji tedy, že každý dostane dvě minuty a pak prostě zastavíme čas a budeme se seznamem řečníku pokračovat na příštím zasedání výboru EMPL. A nebo každý jednu minutu a další body programu budou muset počkat. Je to v pořádku s jednou minutou pro každého? To jsou ty možnosti, které zde máme. Začneme EKR. Děkuji vám. Často slycháváme, že směrnice o vysílání je nesmírně komplikovaný postup a Jedna minuta, to je opravdu velice málo na to, abychom vše k tomu vyjádřili, protože je třeba projednat opravdu každý prvek z té směrnice. Vy jste navrhla tuto diskusi provést během příštího zasedání. Možná, že bychom tady teď měli dostat tři minuty na osobu, abychom měli příležitost se vyjádřit. Často si stěžujeme, že máme málo času. No ale máme také příliš málo informací, proto se těším na ten návrh, že se ještě sejdeme příště a budeme to projednávat ještě příště. Děkuji. No já doufám, že koordinátoři by mohli zkusit eh, vypracovat dobrý kompromis a my bychom pak doufali v možnost, že podle něj budeme moci postupovat. Okay, but if we start with two minutes now and then... Protože tak teď budeme dávat dvě minuty a najdeme nějaké řešení, abychom se k tématu vrátili ještě na separátním zasedání, protože já sdílím váš pohled, že toto je nesmírně důležitá problematika a nemůžeme ji uspěchat. Ale začneme nyní, každý bude mít dvě minuty. Paní předsedkyně, máme problém. Danuta navrhla Tři minuty pro každého, protože za tři minuty alespoň nějakým způsobem řeknete, co si o věci myslíte. Dohodli jsme se se socialisty, Danuta se mnou souhlasila, nevím jak ostatní koordinátoři. Já si myslím, že bychom měli přijmout prostě hm, tento návrh a dnes nediskutovat, protože dvě minuty nestačí na nastartování diskuse. Prosím, Zeptejme se ostatních koordinátorů, zda s návrhem souhlasí nebo ne. Paní předsedkyně, ano, to je, myslím, docela dobrý návrh. Ať dnes prostě pohovoří jenom stínoví zpravodajové a vlastně rozprava by se konala příště. je to v pořádku? Můžou se stínoví zpravodajové vyjádřit nějakým způsobem nám naznačit, jestli je to tady takto v pořádku, že začneme se stínovými? Paní Onerius, já bych byla radši, kdyby se diskutovalo pohromadě. Samozřejmě rádi bychom diskutovali pohromadě, ale dnes eh, to nebude možné. Musíme to tady rozdělit. Musíme zkusit najít praktické řešení. 16. února. Bylo by to pro vás v pořádku? Měli byste možnost se sejít 16. února? Dnes zahájíme diskusy. Ano, Juta. Já jsem toho názoru, že zde na tomto výboru u tak důležité problematiky před koncovým termínem pro podání pozměňovacích návrhů by měla opravdu proběhnout komplexní debata. Diskuse posledního legislativního období ukázaly k tomuto tématu, že je důležité si také vyměňovat argumenty tak, abychom zde měli silný společný dokument, který odsouhlasíme. A proto jsem toho názoru, že bychom měli tedy se podívat, kde najdeme ve stávajícím plánu prostor pro tuto diskusi, protože to je jedna z nejdůležitějších témat této, tohoto legislativního období, tak prostě přesuneme nebo zkrátíme jiné body programu, ale to musí prostě proběhnout dnes, nebo prostě včas před uzávěrkou pozměňovacích návrhů ta diskuse. 6. únor. Usnadnilo by to situaci? Paní Jazověcká a paní Morán Šatě? Já jsem uh, tomu velmi nakloněna, ano, jsem pro. Musíme vést plnou diskuzi k tématu, které je nesmírně důležité. Všechny politické skupiny se k tomu chtějí vyjádřit a já a Agnes, my bychom chtěli opravdu vyslechnout všechny politické skupiny. Z tohoto důvodu já bych si přála, abychom um, tuto diskuzi přesunuli, abychom si dali dostatek času a eh, Tady se dívám na sekretariát komise. Možná, že by bylo dobré posunout závěrečnou lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů Protože ono to spolu souvisí. Přece pokud chceme hloubkovou diskuzi, tak je potřeba, aby jsme měli ten čas na to. A možná, že bude potřeba o týden navíc, aby bylo možné předložit pozměňovací návrhy, protože uh, jenom za těch podmínek to bude znamenat, že jsme odvedli dobrou práci. Yes, uh, well, uh, we'll... Ano, tak dáme možnost sekretariátu, aby se Eh, podíval na tu časovou tabulku, aby nám naplánoval, jak postupovat, protože je to opravdu spojeno a je také pravda, že je to nesmírně důležitá záležitost. Nechtěla jsem kritizovat eh, eh, malské předsednictví za jejich domácí scénu, a oni o tom příliš nehovořili. Raději hovořili místo toho o celoživotním vzdělávání, takže, jak říkám, budeme jediní, kdo se bude chtít eh, zabývat eh, tímto tématem, které je pro nás důležité. Souhlasíte s tím? Pokud ano, tak teď dáme sekretariátu za úkol, aby nalezl čas a prostor, místo, kde bychom mohli uskutečnit tuto diskuzi. A nyní máme 11 hodin 30 minut, což znamená, že náš časový rámec pro diskuzi na toto téma uplynul. A teď bychom měli pozvat ty, kteří se budou věnovat dalšímu bodu na programu. 6. února sekretariát předloží data a místo, kde se setkáme a kde se budeme věnovat pouze této problematice vysílání pracovníků. Souhlasíte s tím? Přikivujete a my se postaráme o to, aby sekretariát našel tuto možnost. Okay, eh, eh, Takže nyní budeme mít výměny názorů se zástupci agentur, CDFOB, Eurofond a ETF, kteří právě přicházejí do sálu.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

<clears throat> Friends, now we... Tak dámy a pánové, Přátelé, budeme pokračovat se zasedáním našeho výboru. Máme zde nové hosty. Bude nás čekat společná rozprava a výměna názorů se zástupci CDFOB, Eurofound a ETF. A dám slovo panu Kalechovi, aby nám mohl představit prezentaci za CDFOB a doufám, že z úcty k našim hostům budete naslouchat jejich slovům a nebudete diskutovat mezi sebou. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové, je pro mě velká čest zde opět s vámi být a vyměnit si s vámi názory na činnost CDFOP v Soluni. Jak jistě víte, tato Evropská Agentura se zabývá rozvojem odborného vzdělávání. My jsme takovým tam rozhraním mezi vzděláváním a světem eh, pracovního prostředí. Náš pracovní program roku 2016 byl úspěšný a představím vám za chvíli proč. Pokusím se svoji eh, prezentaci vlastně formulovat jako odpověď na tři otázky. CDFOP je nejstarší agenturou EU, podobně jako Eurofond. Už je nám 42 let a tak si klademe otázku, zda jsme vlastně relevantní a atraktivní pro naše mm, kolegy, aktéry v oblasti. A já myslím, že jsme relevantnější než kdy jindy, protože ten vztah mezi světem vzděláváním a zaměstnanosti je mnohem významnější než dříve. Technologie mění způsob, jak komunikujeme, hovoříme, pracujeme. A domnívám se, že ten pracovní program, který navrhujeme, který, eh, to celé, který se týká informování, zhodnocení, také reaguje na tuto novou atraktivitu. Automatizace informační technologie mění také způsob, jakým kontaktujeme různé aktéry a náš výzkum založený na eh, konkrétních dokladech není dostatečný, pokud do něj nezahrnujeme i eh, tu roli toho prostředníka eh, mezi námi a členskými státy a sociálními partnery, protože jinak bychom se pohybovali jenom po povrchu, jenom bychom kontaktovali pouze tvůrce politik na ministerstvech, kteří se různě střídají. Když se ohledneme za rokem 2016, jak to bylo s výkonností naší agentury? Eh, bylo dosaženo našich očekávání? Jak jsme se přiblížili evropským občanům? Jak jsme pomáhali komisi, sociálním partnerům? A v našich podkladech uvidíte odpovědi, které spočívají ve výsledcích, které jsme dosáhli v našich e, ukazatelích výkonnosti. Jsme jedna z prvních středisek, které má ukazatele e, výkonnosti, je jich 29 a z těch 29 jsme velice kvalitně e, odváděli výkon ve 20. A, a kde jsme nebyli tak úspěšní, Eh, vytváření více dokumentů, publikací. Potom jsme neměli více eh, schůzí, než jsme měli mít. Nižší výkonnost byla v té oblasti, kde se jednalo o eh, atraktivitu pro osoby mimo sociální média. Měli jsme o pět publikací méně, o devět schůzí méně, o tři tiskové zprávy méně a méně návštěvníků střediska CDFOP. Ale například eh, se zvýšila naše aktivita v souvislosti s Evropským parlamentem, například eh, agenda pro boj proti nezaměstnanosti mládeže. Tam byl výzkum CDFOP. Eh, byli jsme častěji citováni 45krát mezinárodními institucemi. Méně nás citovaly akademické instituce, a takže toto navýšení je pro nás úspěšné. Potom také návštěvnost našeho webového portálu se zvýšila 35 tisíc unikátních návštěvníků ročně také eh, co se týče eh, Facebooku, Twitteru a přehledu médií, který poskytujeme. Tedy dostáváme se k evropským občanům více než kdykoliv předtím a to je náš hlavní úkol také pro rok 2017. Eh, potom plnění rozpočtu bylo úspěšné z 98,55% jsme to čerpání rozpočtu eh, výrazně zvýšili. Takže jsme blíže sociálním partnerům i občanům, lépe podporujeme Evropskou komisi a o tom také svědčí eh, naše vstupy poskytnuté pro eh, novou agendu dovedností. A zlepšování těchto věcí je důležité i v dalších letech. Třetí otázka, jaké jsou hlavní výzvy pro rok 2017? stručný přehled. Jedna z hlavních výzev eh, agenda nových dovedností pro Evropu, zlepšování kvality, vzdělávání, zvyšování viditelnosti dovedností a inteligentního využívání dovedností. Budeme mít různá fóra týkající se vzdělávání, eh, nové příležitosti pro eh, dospělé, pro osoby s nižším vzděláním, o osoby, které předčasně opustily vzdělávání a podobně. Vydáme k tomu také závěry v průběhu tohoto roku. Spolu s komisí také posílíme naše projekty na pracovním trhu, přehled eh, pracovních příležitostí a eh, působení v oblasti poradenství pro zaměstnavatele i v školy závěrem chci říct si toto. Činnost z hlediska CDFOP se týká eh, hlavně dovedností, co by důležité reakce na digitální transformaci. A na to jsme se zaměřovali v roce 2016 a ještě více se na to budeme zaměřovat v roce 2017. Domníváme se, že dobře podporujeme našimi odbornými znalostmi sociální médii, web portály, výzkumy eh, jednotové jednotky EU. Posílili jsme spolupráci s Evropskou komisí, také jsme zde v prosinci loňského roku společně s komisí eh, pořádali eh, týden odborného vzdělávání, ale musíme být čím dál tím více v kontaktu s občany, s zástupci pracovní praxe. Jde o to, aby nás neuznávali pouze eh, instituce, ale také odborné eh, školy po celé Evropě. To je náš hlavní cíl pro rok 2017. Náš pracovní program z roku 2016 zaznamenal velkou změnu v tom smyslu, že jsme eh, spolupracovali s širším spektrem aktérů a tento nárůst bude pokračovat i v roce 2017. Naše činnost bude více nezaložená na racionalizaci a synergiích a budeme eh, také pravidelně vydávat jednotnou publikaci, tím elemenovat ty dílčí publikace a budeme vydávat takovou příručku, na kterou budou eh, moci tedy aktéři pravidelně odkazovat a nebudou muset čekat na občasné vydání nějakých publikací. Také budeme nadále pořádat vzdělávací fóra s účelem hm, dostat se k čím dál tím většímu množství obyvatel. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A Nyní ředitel Eurofoundu Juan Mendes Valdés. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Opravdu je nám ctí, že tu můžeme dnes eh, představit určité eh, výdobytky z posledních let eh, Eurofondu, tedy Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek. A také vám mm, chci poděkovat eh, poslancům, kteří eh, zůstali v místnosti. Vím, že jste hovořili o vysílání pracovníků, to je také významné téma, na kterém se podílíme. Asi vám nemusím připomínat ty základní údaje. Eh, náš rozpočet na nějakých 20 milionů je nás kolem 95 eh, úředníků v Dublinu a také v Bruselu a máme takové tripartitní řízení společně s CDFem a EOShow, která tu dnes není, protože mají zasedání správní rady v roce 2016 a 17. To jsou významné roky. V loňském roce jsme dokončili předchozí čtyřletý programový cyklus. Byl to program, který jsme nazvali Z krize k obnově a nyní tu máme e, zase několik dobrých ekonomických e, jaksi, takových už e, směřování. Stále situace je velkou výzvou a máme tu nový cyklus pro období 2017 až 2020 a ten jsme nazvali pozitivním označením, tedy směrem k konvergenci a je to samozřejmě v souladu s cíly Evropské unie a, a také to souhlasí s plánem Junckerovy komise. Rok 2016, eh, tam jsme eh, vlastně koordinovali eh, evropské agentury v rámci takové trojky. To je tedy důležitá úloha, protože, jak víte, evropské agentury jsou významným prvkem evropské, evropských institucí. A nyní tedy také revidujeme naše normy a pravidla. A v tom dokumentu, který byl rozeslán, máte více informací, také zprávu o našich aktivitách, nebudu tu zacházet tedy příliš do hloubky. Nicméně chtěl bych zmínit několik takových významných bodů naší práce a také popsat to, to tu nejdůležitější iniciativu eh, v sociální oblasti pilíř o sociálních právech. Před několika dny proběhla konference zorganizovaná eh, panem Junkerem. Tam poprvé pohovořil předseda Tajány a některé z těch zmínek byly opravdu relevantní. V tom úvodním eh, panelu švédský ministr citoval Eurofond a, a její práci ohledně toho pokrývání té, eh, genderové zaměst- nerovnosti v genderové zam- zaměstnanosti. Uh, ministrině také se odkázala na uh, uprchlíky. My jsme také měli zprávu o zapojení uprchlíků do pracovního trhu a také o, třeba o účasti v aktivním životě starších občanů. Takže můžeme říci, e, že jsou tu určité také e, potřeby, třeba pro mladé lidi. E, nyní tu zprávu vlastně rozdělíme podle takových sedmi skupin. Jsou to heterogenní skupin podle jejich potřeb a podle reálné situace. A na základě toho budeme vytvářet ty politické aktivity. A ty následující panely také zmínili Eurofound a pan Markus Bayer, generální ředitel Business Europe, zmínil výzkup, výzkum o těch pracovních podmínkách, To šetření o pracovních podmínkách. V loňském roce na podzim tady bylo také jedna taková akce i z vašeho výboru. On poukázal eh, dobrou situaci, že 85 pracujících je spokojeno s jejich pracovními podmínkami, nicméně 20 Evropanů se nachází v něčem, co můžeme označit za eh, práce eh, špatné kvality. A část té debaty byla také o budoucnosti práce. Jak víte, my jsme zveřejnili zprávu o nových formách zaměstnanosti, identifikovali jsme jich devět a nyní tedy procházíme jedno po druhé. A nyní tedy a pracu, je to práce v oblasti AK, IKT, práce v cloudu a další druhy, to nyní tedy zpracováme ostatní mm, jsou také eh, relevantní témata a je to napojeno na vysílání pracovníků. Zabýváme se třeba také na podvodnými způsoby uzavírání smluv, že na první pohled vy, vypadají jako eh, legální, ale eh, opravdově tomu tak není. Takže jsme také zveřejnili příslušnou zprávu v této oblasti. Sociální partneři, jak jsem předeslal, jsou naprosto zásadní v naší práci a součástí diskuze o tom pilíři je tedy zhodnocení pokroku v Evropě. Loni jsme zveřejnili zprávu o účasti sociálního pilíře v rámci evropského semestru. Další oblasti které nejsou tolik napojeny na pilíř, ale jsou důležité sociální soudržnost a, a, e, a, a podmínky pro bydlení. Tady to e, je e, zase důležité asi že budeme potřebovat nějakých téměř 150 miliard nákladů na vylepšení těch neadekvátních druhů bydlení. Takže v letošním roce se soustředíme na účast na pracovním trhu, boji proti nezaměstnanosti, pracovní podmínky a to, jak e, zajistit ty pracovní podmínky udržitelné, pokud musíme pracovat déle, pak e, oblast industrializace a měnící se pracovní prostředí a otázky sociální koheze a navýšení e, těch lepších životních podmínek. No a Toto byly tedy eh, oblasti, na kterých je třeba zapracovat. Pracovní podmínky, udržitelná práce, kvalita života, veřejných služeb, průmyslové vztahy a pracovní, změny pracovního trhu. Jsou to takové průřezové oblasti. Eh, otázkou je eh, konvergence v Evropě, tedy je třeba na to dohlížet a pak dopad digitální revoluce tedy těch digitálních změn na svět právě zaměstnanosti. Takže Víme, že eh, tady nemáme moc času, abych tu zacházel do hloubky, ale chci říct, že všech těch strategických oblastí je rozděleno do celé řady aktivit a každá z těch aktivit pak rozvíjí zase určité výzkumné projekty, abychom pokryli určité mezery, nedostatky a zajistili si užitečné informace, třeba i pro vaše eh, diskuze co by asi stálo za to zmínit, že letos eh, zveřejníme výsledky eh, evropského dotazníku o kvalitě života. Ten se realizuje každých pět let a společně s podniky máme tu společnou aktivitu i s kolegiou z CDFOPu ohledně tedy šetření o evropských podnicích. To bude připraveno do roku 2018 a je to dobrá ukázka spolupráce mezi agenturami, které se tedy snaží na něčem zapracovat společně. A ještě na závěr, kolega se odkázal na určité ukazatele výkonnosti, stejně tak my to také porovnáváme naše rozpočtová zaměstnanecká kapacita dosahuje téměř 100 Plnění programů 97 to je velice dobré, protože Zatím loni jsme splnili tuto úlohu na 80 a v roce 2016 jsme se tedy na konci vrátili k normálu, zorganizovali jsme kolem stovky událostí po Evropě. Pak jsme tu měli eh, téměř přes 300 politických dokumentů. Parlament a komise jsou našimi jaksi eh, největšími klienty. Naše zprávy byly stahovány více než 150 tisíckrát, no a také jsme byli více než 600krát citováni ve e, nejrůznějších vědeckých textech, takže to jsou spíš takové pozitivní e, údaje na závěr a pak několik takových reflexí do budoucna. Budeme projednávat naše e, pravidla. Komise již začala hodnocení těch čtyř agentur které se tu představují ve výboru. Zřejmě i vy budete konsultováni, abyste vyjádřili tedy váš náhled na ty naše slabá a silná místa, aby to jaksi vylepšilo naši situaci. Máme tu určitá omezení rozpočtová, i co se týče zaměstnanců ale uh, máme prostě priority, věci, kde bychom chtěli udělat více, ale jsme jaksi omezeni. Jedna věc, to je třeba udržitelnost, udržitelnost našich uh, šetření uh, po Evropě uh, za nás, za Eurofound, to může tak trošku spochybnit uh, tu dostupnost statistik. Pak eh, jsou tu tedy i ty statistiky ve věci migrantů, uprchlíků. Tady budeme mm, v tom pokračovat, ale asi eh, ne v takovém rozpětí, jak by bylo mm, vhodné. Děkuji a nyní předám slovo paní Eh, Madeleine Survan, eh, ředitelko Evropské nadace ETF. Děkuji, je pro mě velkou ctí, že mohu být eh, zde. Je to velmi mimořádný den z nejrůznějších důvodů. Jsem po, u vás asi po desáté a, a je to naposledy, když jsem tady, abych vám tady jako ředitelka ETF poskytla informace, ale byla jsem tady Eh, několik let předtím a byla jsem jmenována, protože jste s tím souhlasili. Eh, a, a mm, i když se rozšiřoval můj mandát, tak jste poskytli svůj souhlas. Je to mimořádný den v mém životě, protože, a prosím, nebuďte překvapeni, já si velmi uvědomuji um, určité věci, ale můj, prav, můj vnuk má čtvrt, oslavuje svůj čtvrtý měsíc a my tady teď hovoříme o budoucnosti, o budoucnosti mladé generace. A to v Evropě i mimo Evropu. A já jsem nesmírně vděčná, že mohu být v Evropském parlamentu a jsem vděčná komisi a evropským institucím za práci, kterou jsme v posledních osmi letech odvedli, a zejména proto, že EDF je jedinou, ETF je jedinou agenturou, která celkově v Evropě podává informace tady nehovoří o tom, co se děje v dalších zemích v oblasti blahobytu, ale jsme tady, abychom hovořili o prosperitě, stabilitě a bezpečí. To je mandát ETF, abychom um, v sousedství Evropy, v globální Evropě hovořili o tom, jakým způsobem je Evropa schopna spolupracovat s partnerskými zeměmi a zajistit, aby v těchto zemích byla prosperita nebo dopomáhat k tomu. Proto eh, aby potom byla, bylo bezpečí a stabilita ve světě. Co za tím účelem děláme? Co máme udělat, abychom zajistili, že tato prosperita eh, bude odpovídat blahobytu v naší společnosti a aby občané partnerských zemí měli budoucnost ve svých vlastních zemích, aniž by bychom museli omezovat svobodu pohybu lidí. To má být volba jednotlivců. Ale eh, mají mít možnost žít ve své zemi a nemuset ji opouštět kvůli konfliktům nebo kvůli problematickým eh, ekonomickým a pracovním podmínkám. Pokud si toto uvědomíme, eh, a my tady už fungujeme asi 20 let, jsme mladší agenturou, než jsou ty ostatní. A v naší práci nefunguje subsidiarita a proto pracujeme jinak než ty ostatní agentury. Ehm. Naším cílem je Evropa se snaží civilizovat eh, globalizaci a my se snažíme vytvářet odolnost osob a organizací, tak aby byly schopny se přizpůsobit budoucnosti, aby měli takovou budoucnost, jako si sami nastaví a proto to stotožnění eh, s našimi politikami je velmi důležité. Účast Eh, různých eh, aktérů ve společnosti z těchto zemí je velmi důležité a my totiž pomáháme vytvářet kapacity v těchto institucích a proto tady odkazuji o, eh, na sílu o těchto organizací a dále musíme také přispívat k zodpovědnému a proaktivnímu leadershipu v těchto zemích, kde vlastně spolupracují eh, s politickými eh, činiteli a těmi, kdo rozhodují, tak, aby eh, tady se vlastně ty politiky vytvářely s ohledem na důkazy, na fakta. To je proces, kde každý dva roky se setkáváme a řešíme právě, co to jsou tyto politiky, co je to zodpovědnost a výsledky a za dobré podmínky občanů. My samozřejmě nemůžeme toto vše zvládat sami, jak dobře víte, rozpočet ETF je takový, jaký je, já se k tomu nebudu více vyjadřovat, ale jsem velmi poctěna, že mohu říci, že tento rok ETF vlastně poskytuje 500 milionů euro do těchto zemí z evropského rozpočtu. Je to tato podpora no, a je to vlastně více, co se uvolní, než je náš roční rozpočet, ale my jsme velmi rádi, že můžeme dávat Evropské unii podněty tak, aby bychom mohli významně pomáhat těmto zemím, abychom tam pomohli k dosahování hmatatelných výsledků. Ehm, k tomu, co jsme tady odprezentovali za rok 2016, musíme eh, připomenout, že naše eh, práce je eh, také velmi propojena s prací s uprchlíky. Uprchlíci v v Evro- uprchlíci v Evropě, eh, ti to také pocitují. My pracujeme s Tureckem, eh, Jordánskem a Libanonem, spolupracujeme v partnerství eh, s celou řadou mezinárodních organizací, ERD, ehm, e- e kde vlastně vytváříme profilování uprchlíků a zajišťujeme integraci v těchto zemích, eh, které jsem zmínila, ale nepracujeme pouze s uprchlíky. My jsme agenturou, která spolupracuje eh, také eh, na oběhové migraci. My chceme, aby tady byla možnost přijít do Evropy, ale partnerské země, původní země, musí mít samozřejmě také možnost zajistit návrat uprchlíků do zemí původu, a to s uznáním jejich dovedností a s uznáním pracovních zkušeností, které nabyly během své migrace. To je tedy partnerství v oblasti mobility. K tomu jim napomáháme. A také e, zajišťujeme, aby eh, ty zkušenosti, které ti lidé nabí, eh, nabidou, aby byly uznávány, aby mohly být využity v těch zemích, které jsem uvedla. Několik příkladů. Práce na Ukrajině, eh, tam vlastně pomáháme k decentralizaci a na, když to proběhne, tak potom tedy se snažíme to přesunout na tu místní úroveň, to stejný platí i pro Tunisko, kde vlastně je velká finanční podpora pro tuto zemi, ale ono nestačí tam poskytovat pouze peníze. A proto si právě myslíme, že je ETF tak důležitý. Tady je potřeba zajistit expertízu v těchto e, zemích, tak aby ty rozpočty byly využívány užitečně pro občany. Nebudu uvádět další příklady, e, jsou e, samozřejmě existují, já jsem mám tady k dispozici, od ráda odpovím na všechny vaše otázky a závěrem bych ráda poděkovala poslancům vašeho výboru, kteří navštívili ETF a chtěla bych poděkovat paní Kozlovské, která tady sedí přede mnou a paní Pons, eh, které tady byly minulý rok. Děkuji ale i všem ostatním, kteří navštívili ETF a doufám, že vaše podpora bude pokračovat a bude přenesena i na nového ředitele ETF a že eh, se plně využije potenciál této organizace, která opravdu eh, může eh, ovlivnit to, zda se z Evropy stane eh, globálně silný aktér. Děkuji. Aha. Sledně ředitel EU OSHA bude na zasedání výboru MPL 27. a 28. února. Proto zde máme tedy jenom tři zástupce dnes. Podle seznamu je přihlášeno šest poslanců a poslankyň, kteří chtějí položit otázky. Jutta Steinruck, Sander, Danuta Jazověcká, Javier López, Michaela Šojdrová a Marian Harkin. Je to takto v pořádku? Takže Jutta Steinruck. Děkuji. Srdečně děkuji za odvedenou práci, děkuji všem třem agenturám, které jsou zde přítomné. Naše frakce velice intenzivně využívá ta fakta, která připravujete, protože pro nás je důležité, abychom i nezávisle na lobbystech a odbornících mohli utvářet naši politiku na základě stávajících faktů v Evropě. Dovolte mi, abych tedy vystupovala v pořadí, v jakém zde bylo vystoupeno. CDFOP, nezaměstnanost mládeže, to máte pravdu, to je prioritní téma. A i zde v parlamentu zas a znovu konstatujeme, že jsou stále nedostatky ve výměně osvědčených postupů i uvnitř Evropy. Téma digitálního pracovního trhu, které řešíte v souvislosti s dovednostmi ale i téma celoživotního učení. Ano, na jedné straně je důležité eh, upozorňovat na význam celoživotního vzdělávání pro pracovníky i podnikatele. Na druhou stranu musíme také dlouhodobě uvažovat o tom, kdo to bude financovat. Zde musíme nalézat nové cesty. Eurofond nám také vždy poskytuje velice spolehlivá data pro naši činnost ve výboru a myslím, že to platí pro všechny tři agenturu, že pro dobrou práci je důležité mít také dobré financování našich agentur a, naš, a možnost, aby jednali politicky nezávisle a takto právě se zabývali danými tématy. A u toho je právě důležitý Eurofound, že jsme zahrnuli i sociální partnery, kteří mimo politiku jsou blízcí praxi a poskytují nám tak eh, cené vstupy. Studie o pracovních podmínkách. V Evropském pilíři sociálních práv jsme právě schválili eh, rámcovou směrnici, které se týká důstojných pracovních podmínek. A to co vy nám zde poskytujete, je pro nás také velice cené a důležité a proto prosíme i o další podporu. ETF Děkuji vám, paní Servan, za mnoho let skvělé spolupráce. Nadace ETF vždy bývá tak trochu ve skrytu, protože se zabývá přistupujícími zeměmi a třetími zeměmi. Já bych měla následující otázku. Ono jde o to základní vzdělávání, odbornou přípravu, vstup na pracovní trh. Jak to tam vypadá s otázkou digitálních dovedností a budoucnost digitálního trhu není omezená jenom na Evropu, to se dotýká celého světa. Je to tam takto také chápáno? Tolik tedy z mé strany. Děkuji vám. Děkuji. A sande. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, ráda také eh, poděkovala paní ředitelce a panům ředitelům za to, že přišli k nám. Chtěla bych eh, se obrátit na ředitele pana, na pana ředitele CDFOPu. Já mám povědomí o vašich eh, projektech, pokud jde do budoucnosti. Jsem ráda, že se nám je a Jsem uklidněna tím, eh, že vnímáte, že je potřeba revidovat eh, to nařízení mm, o založení CDFOPu. Já to znám, byla jsem tam s pravodajkou, abyste se přizpůsobili tedy novým aktivitám, tak to chcete pozměnit. Musím říci, že vaše aktivity od zřízení agentury e, v roce 75 byly e, rozšířeny a je pravda, že je to potřeba změnit. E, pokud jde o program, chcete rozšířit databázy, pokud jde o nabídky a kompetence v EU prostřednictvím eh, konkurence Evropského panoramatu dovedností, což je portál, který poskytuje informace, eh, pokud jde o tendence na pracovním trhu. Eh, myslím si, že tam je velice důležité naschromáždit údaje tak, abychom mohli, tak jako vedle Ejuta Steinru, vypracovat dobré, účinné politiky. Mám jednu otázku v rámci eh, stanoviska o ekonomice stílení, kde jsem byla jmenována stínovou zpravodajkou, jsem s dvěma kolegy naformulovala důležitý požadavek po eh, přesnějších a úplnějších údajích o nových pracovních místech souvisejících s rozvojem platform. A k tomu bych vám chtěla položit otázku. Plánuje CDFOP schromažďovat informace konkrétněji e, k těmto novým pracovním místům a pokud ano, tak v jakém rozsahu nebo kdy, pardon, kdy. A mohl byste prosím e, uvést více informací e, k tomu, jak podpořit rozvoj těchto nových dovedností. A pak jsem se chtěla ještě omluvit, protože si nejsem jistá, jestli budu moci zůstat až do konce. Musím jít na letadlo, ale v každém případě je tady můj tým a ten mi posmace. Děkuji, paní Jazověcka. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych začala s tím, že chci zdůraznit, jak důležitá je zodpovědnost všech těchto agentur. My v evropských institucích eh, využíváme zkušenosti těchto agentur a tyto zkušenosti potom vlastně rozhodují o tom, jak bude vypadat budoucí legislativa. Zodpovědnost vašich agentur je tedy veliká, a to zvláště v dnešní době. V Evropě totiž vznikají nor- nové formy práce a také nastává taková vlna digitalizace. Mám eh, otázku na Jamese Kalea. Říkáte, že jste připraveni dobře na digitalizaci a nové druhy práce. Já se chci zeptat, jak je na tyto změny připravená Evropa? Eh, zjistili jste, jaké povolání, jaké činnosti eh, se stanou zbytečnými? lidé, kteří v dnešní době vykonávají tato zaměstnání, jsou tito lidové připraveni na to, aby se naučili něco nového, aby se vyrovnali s těmi novými podmínkami a aby mohli být zapojeni do pracovního trhu, digitalizovaného pracovního trhu. Co můžeme udělat ve věci digitalizace? abychom je i získali pro digitalizaci a aby digitalizace byla přínosem a aby Evropa byla nadále konkurenceschopná. Pak mám otázku na pana Juana Mendese Valdese. Vy jste říkal, že vaše agentura bude v budoucnosti mít hodně co dočinění s konvergencí. My o tom hodně hovoříme, co by se mělo tedy dít ve členských státech protože to posílí Evropu, Evropa se stane lepším partnerem mezinárodní aréně. Ale když zde hovoříme o konvergenci, hovoříme také o vlastně nové právní situaci. Postačí změna práva pro kýžené dosažení konvergence a není ta nová mobilita přirozenou věcí, která přirozeně eh, posiluje, urychluje konvergenci a potom otázka týkající se sociálních partnerů. Zahrnujete je do činnosti své agentury a nalazovali jste nové formy zaměstnávání a jsou zapojováni sociální partneři. Eh, uvědomují, uvědomují si potřebné změny v souvislosti s Evropou. Také jste zmiňovali, že 20 pracovníků hodnotí kvalitu své práce jako nízkou. Těchto 20 pracovníků jsou připraveni na digitalizaci. Já znám tisíce pracovníků, kteří už jsou starší, třeba 60 let, a Tito pracovníci nemají problém s digitalizací, také se chtějí učit novým věcem. Vaše agentura také usiluje o zlepšení pracovních podmínek. Eh, diskutovali jste o programu 500. Toto je nový program v Polsku. Pokud ho neznáte, eh, ráda vám k tomu něco povím ještě později. Jak hodnotíte příležitosti tohoto eh, programu z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. A poslední otázku na paní Madeleine Serben. Plně s vámi souhlasím, že dnes pracujeme na budoucnosti našich dětí a vnoučat. A chci říci, že my zde se snažíme odstraňovat jaksi chyby z minulosti, ale ještě nebudujeme nějaký ten, ty široké cesty budoucího vývoje, ale to je nesmírně důležitá věc. Hovořila jste o vnímání, o percepci a to je také nesmírně důležité, jak jsou ty signály vnímány, protože ovlivní budoucnost. A také otázka, jak je tedy vnímána realita. Máme tu novou agendu pro nové kvalifikace. Co myslíte, co by zde mělo být eh, pro nás hlavní, důležité, čeho bychom se měli napak eh, vyvarovat, jak tento program efektivně využívat nejenom ve třetích zemích? Vy se specializujete na třetí země, ale musíme také dobře znát pracovní trh Evropy, aby z něj mohli profitovat migranti. Děkuji. Bude nyní odpověď na otázky. Doufáme, že budeme mít nějaký čas na to, aby bylo možné zareagovat. Takže prosím, paní Serban, chcete začít? Ano, děkuji za ty relevantní otázky, které to eh, zazněly. Jenom chci říci, že ty země, s kterými pracujeme, jsou součástí G20, OECD, jsou to nízkopříjmové země, takže tu máme velkou různorodost, podobně jako v členských státech EU. A také uznáváme eh, to, že evropské instituce říci, že, říkají, že tu nikoho nepoučíme, že se vzájemně od sebe učíme a to je to pěkné. Uh, Můžeme se vzájemně ponaučit, co je tedy ta digitální agenda pro tyto země. V mnohých zemích eh, jsou mnohem pokročilejší než v některých členských státech a myslím si, že tady je prostor pro vyměny a je dobré eh, slyšet, že ne z různých důvodů tedy eh, formalizovali toto Eh, tedy mezi komisí a příslušnými vládami. Máme tu takovou spolupráci i s Izraelem. Vyměňuje si tedy zkušenosti s některými členskými státy. Uvádím to jako příklad, ale není to jedinečný, jediný příklad, který tu chci uvést. O, o co se tu snažím eh, sdělit tady z té zkušenosti tedy že máme zkušenosti z té veškeré práce, kterou děláme s partnerskými zeměmi, eh, že se vzdáváme toho fragmentovaného přístupu, který uplatňujeme u veřejných politik, že nejsme tak sektorově zaměření, tedy když třeba u sociální politiky hovořím a o inovace a konkurenceschopnosti, ale nezapojuje se do toho agenda a sociální hospodářský rozvoj. Prostě tady na to naléháme, aby se zajistilo, že nezávisle zda to strategie pro energetiku, pro dopravu, pro konektivitu, že zajistíte, že to budou občané, vaší země, že budou mít ty nezbytné schopnosti, aby opravdu dokázali řešit potřeby jejich pracovního trhu. A pak buďte inkluzivní, nevytvářejte veřejné politiky pouze prostřednictvím vlád, zapojujte sociální partnery, to prostě není nic tak zaručeného u všech těch našich partnerských zemích. A za třetí, budujte odolnost. Nemyslete si, že dnes můžete učit eh, dnes eh, novednosti, a s výhledem na, na zítřek. U nás v UETF se ta naše práce eh, v těch zemích soustředí na takový balíček, kde dáváme dohromady ty předpovědi politik, eh, sektorové předvídání plus schopnost poznatků územních, podnárodních, spíš regionálních. Eh, tam i ten trh je rozdělený, takže hlavně tedy to zapojení těch sociálních partnerů. Děkuji, pan Valdez. Já vám děkuji, také chci poděkovat za veškerý ten pozitivní feedback a připomínky, které tu zazněly z vaší strany. Uh, takže možná zareaguji na některé ty eh, věci, které tu zazněly. Paní Steinbrock eh, se odkázala na eh, tu autonomii a nezávislost. Tady je velice důležité, že jsme tedy že máme tu tripartitní organizaci, je to důležité pro kredibilitu našich zjištění a měli bychom tuto strukturu tedy zachovat i do budoucna. Některé otázky tedy nové způsoby zaměstnanosti, týká se to tedy jak těch e, dovedností, e, našich plánů, tedy e, zmínil jsem některé ty naše texty, snažíme se také mít určité platformy, na našich platformách informace o těch nových způsobech zaměstnanosti, ale budeme to samozřejmě prohlubovat. Potřebujeme takovou eh, studijní, eh, případovou studii hloubkovější. Ta čísla ještě nejsou příliš vysoká, zatím to lidé využívají spíš jako určitý doplněk k jejich běžným aktivitám. Málo kdy je to eh, plnoprávná práce na plný úvazek. Je to ale tedy něco okrajového, co narůstá, je třeba tomu věnovat pozornost pozornost, protože tu jaksi není takový ten tradiční vývoj, ehm, taková ta tendence v oblasti zaměstnanosti. Co se týče konvergence, ano, měl by to být přirozený proces, je třeba i toto regulovat, ale pak je tu politická otázka na komisi, na vás, na radu, tedy to, co si přejeme, tedy jaká fakta, jaké zjištění by toto mělo poskytovat, jak probíhá ta sociální konvergence a proč k tomu nedochází, a jak je možné to změnit. Historicky Evropská unie byla výsostně úspěšná ve srovnání eh, s jinými zeměmi. U nás eh, třeba v Irsku, kde se nachází naše agentura, ale třeba i v krizi, eh, v průběhu krize třeba v Polsku se jim podařilo také i v tomto období hodně zlepšit. Ale jsou tu různé oblasti, kde tady prostě ten alarm zní a právě tam tedy musíme věnovat pozornost a jsou tu politická opatření, která mohou zajistit, že právě ta sociální konvergence eh, jak si funguje, že k ní dochází. No a naší roli je poskytnout tedy údaje o tom, že je to tedy úspěšné či neúspěšné a kde, jak a proč. A podstatě tak, jak činí třeba jiné společnosti, když hodnotí prostě své výsledky, takové jsou tedy ty naše úsudky. Pak kvalita pracovních míst, to je zase středobod naší práce, 20 tedy těch lidí není spokojených s pracovními podmínkami. My máme různé způsoby, jak tu kvalitu poměřovat. Um, věděli jsme, že z těch eh, devíti eh, druhů, jak jsme to rozlišili, v sedmi právě dochází k té eh, největší míře nespokojenosti. Možná to není o tom, že, nemají, ehm, probl- že mají problém hm, najít tu práci. Některá pracovní místa vlastně mizí, nebo ty druhy práce. A jsou to spíše středně či málo placená místa, třeba v průmyslu, automatizovaná místa, prostě, která následně vymizí. Někdy se to netýká teda vyloženě těch lidí, kteří berou nejnižší platy. A to je právě ta velká výzva i právě pro ty eh, eh, středně placené pracující. Máme tu tedy pilotní projekt, eh, o který požádal parlament, tedy o budoucnosti výroby, abychom si zjistili, jak je to přímo v tom průmyslu. Děkuji a nyní pan Kalecha a zdá se mi, že asi nebudeme moci položit další otázky, ale prosím, máte slovo. Stručně já si myslím, že klíčová otázka, kterou jste tady vyslovili a kterou si pokládáme i my eh, z pohledu SEDEFOP, je, eh, zda no, připravujeme správnou pracovní sílu do budoucnosti. To je to, oč nám jde a jde o to i vám ve vašich otázkách. A já vám děkuji za váš pozitivní feedback eh, k naší práci. Um, a je to v Soluni. Děkuji za to mým spolupracovníkům až po experty. A nám jde o to, abychom sledovali pracovní svět, svět vzdělávání a snažili se je zblížit. Byly tady bariéry po dlouhá léta mezi oběma odvětvími a vědci nás teď vedou k tomu je překonávat, aby naše platformy pracovaly tak, že když hovoříme o um, Skills Panorama, což je uh, platforma, která má mít nějaká vodítka pro učitele a informování, informují se tam školy, kde uh, se nachází pracovní místa, uh, tak, aby protože my si musíme uvědomit, že děti na primárních školách eh, skončí v pracovních místech, které dneska ještě ani neexistují. A to vše jsou výzvy eh, pracovního trhu. On se tak velmi rychle eh, mění. Bez ohledu na to, jaké výzkumy povedeme dnes, nemůžeme předvídat, jaké budou požadované dovednosti zítřka. Ale my se o to snažíme v Sedofopu a, a hmm, takto my zaměřujeme naše platformy, snažíme se, aby eh, se s, s tím setkalo více občanů. Sociální média jsou a budou hrát zásadní úlohu v naší práci. A když hovoříme o tvůrcích politik, tak musíme eh, zachytit ti, ty, kdo školí, kdo potřebujeme samozřejmě více strojů, abychom mohli vydávat více eh, signálů a informací o změnách a zlepšili ten eh, vztah, to propojení mezi prací a vzděláváním. My nemůžeme očekávat změnu, pokud budeme neustále dokola dělat to stejné. Pokud neustále budete opakovat to stejné a nezměníte to, tak potom asi nedosáhnete to, co potřebuje naše budoucí generace a to, co potřebuje pracovní síla v e, současnosti, protože i v současnosti dochází ke změnám na pracovním trhu. E, paní e, Šojdrová na půl minuty, paní Harkin a další. Takže prosím, máte slovo. No, děkuji, paní předsed, předsedající Eh, já jsem chtěla vystoupit proto abych především poděkovala eh, všem třem ředitelům všech tří agentur a mám na ně konkrétní otázky a výzvu. Eh, vy děláte velmi dobrou práci kterou my využíváme nechci opakovat to co říkali kolegové my potřebujeme vaše výstupy proto abychom mohli dělat dobře naši práci a potřebujeme aby vaše práce byla efektivnější Eh, možná se zaměřit více na konkrétní priority, méně eh, publikovat, ale více se zaměřit na kvalitu a možná také kooperaci. Mám konkrétní otázku na paní eh, ředitelku z ETF, zda existuje projekt s Tureckem a jak pokračuje v těchto podmínkách. Děkuji. and Madam Harkin, Paní Harkin na 30 vteřin. Děkuji vám a dovolte mi také vyslovit uznání dobré práci eh, těchto agentur. Dostáváme každý rok auditní zprávy a vidím, že zde je permanentní úsilí eh, zlepšovat činnost a výrazně přispívat i ke kvalitě života. A mm, za druhé, Paní Serban, protože jste zde s námi naposledy, chci vám explice poděkovat za vaši pozitivní činnost. Hovořila jste o prosperitě, bezpečnosti a stabilitě. Ano, to je to, co potřebujeme. A potom otázka na vás všechny. Myslím si, že změny světa práce eh, vedou k politickým eh, změnám a to tempem, který jsme si dřív nemohli představit. Jak s tím pracujete prostřednictvím koordinace, spolupráce, sítě těchto tří agentur? Děkuji. Děkuji, paní Sorban. A musíte být nesmírně stručná, protože je zde omezené tlumočení. Děkuji vám, děkuji vám za slova uznání, která mě nesmírně těší a jdou na adresu mých kolegů také, protože ETF má relativně e, nízký e, rozpočet, ale máme skvělou expertizu e, v Turině v ETF. Turecko, ano, spolupracujeme s Tureckem, skromně řečeno, existují různé světy. Svět politický to je jeden svět a technický svět je úplně jiný svět. My intenzivně spolupracujeme na technickém rozvoji s Tureckem. Evropská agenda v souvislosti s rozvojem školení odborné přípravy. Jsou tam takzvané eh, pět eh, střednědobých závěrů eh, z Rigi a cílů z Rigi. Zde opravdu je velký pokrok v Turecku ve srovnání s jinými partnerskými zeměmi. Opravdu je tam je velice výjimečné prostředí, v jakém funguje školství odborná příprava se zapojením sociálních partnerů. 12. Eh, století již eh, v Turecku vznikl eh, učňovský systém a funguje dodnes a jsou na něj velice hrdí. V Bělehradě v únoru se sejdou příslušné země, včetně Turecka. Působíme na lokální úrovni a usilujeme o transparentní, inkluzivní politiky. A vzájemné učení a spolupráce to může být doloženo ve všech oblastech naší činnosti. Kvalifikace to probíhá ruku v ruce s CDFOPem. Cíle z RIGY. Ruku v ruce s CDFOPem. Pracovní podmínky. E, ve spolupráci s Eurofondem různé analýzy společností. Děkuji, a pan Valdes. Určitě v některých prioritách souhlasíme a tam mohou být také potíže Turecko. Provádíme tedy šetření o Turecku, věci IPA, tedy ta předvstupní spolupráce, máme koordinaci s agenturami, vyměňujeme si náš pracovní program, akční plán, a to každoročně. A oni tedy zmínili tu vylepšenou spolupráci s evropskými agenturami. a pan Kalecha. Ano, já to nebudu opakovat, co již řekli mi kolegové o spolupráci. Pouze chci říci, že naši klíčovou spolupráci letos, v příštím roce a v nadcházejících letech bude tedy implementace agendy. Zamyslet se nad tím, jak té implementaci můžeme přispět Velký problém je tedy um, nízkokvalifikovaná pracovní síla, nemají nezbytné schopnosti, aby se zaintegrovali do pracovního trhu dneška či zítřka. To je priorita, tedy dát přednost odbornému vzdělání, Eh, schopnostem a je třeba, aby státy vybudovaly tu kapacitu, aby pochopili, kam směřuje ekonomika, jaké dovednosti to bude eh, vyžadovat a jak to tedy zobrazit pak v té odborné přípravě. Já vám děkuji musím se omluvit, že jsme tak uspěchali ten závěr našeho zasedání a opravdu srdečně děkuji našim pozvaným hostům. Myslím, že je velice jasné, že pokaždé, když nás navštívíte, ač tu není příliš mnoho poslanců, tak jste velice důležití pro náš výbor a tímto vám tedy ještě jednou děkuji. a it has been a terrible day, but it's been a terrible